Witam Państwa. Dobrý den. S malinkým spožděním zahájíme naše dnešní zasedání. Já se za toto spoždění omlouvám. Víme, že je to celé řady příčin. Nicméně tedy vítám vás Úvodem bych vás rád informoval o tom, že nepřijde pan Dejan Židan, slovenský minister zemědělství, lesnictví a výživy. Nemůže tady s námi dnes být, eh, protože nastaly nepředvídatelné okolnosti. A je zde ale paní Taňu Sternice, která ho zastoupí. My ji zde vítáme a těšíme se, že si vyslechneme její vystoupení. Srdečně bych také chtěl poděkovat za iniciativu přistoupení k tomuto tak důležitému tématu pro zemědělství. My jsme to řešili už kolikrát na našem zasedání výboru. Paní poslankyně Luling na tom tématu hodně pracovala a my jsme rádi, že je zde kontinuita z vaší strany. Že věnujete tolik prostoru, i mediálního prostoru, tomuto tématu. Určitě se to promítne do posílení činnosti v této oblasti. Ještě jednou vám děkuji za iniciativu. Jak víte, včelařství je pro nás velmi důležité. Je to základ rovnovážné, zdravé zemědělské produkce. Tímto tématem se zabýváme i v rámci vědeckého výzkumu, ale je také předmětem podpory ze strany unijních fondů. Nejdříve dáme slovo paní ministrině státní tajemnici a potom si vyslechneme pana Moce, který nám předloží další informace, které se týkají včelařství a především tedy včelařství ve Slovensku. A potom si vyslechneme pana Thierryho Dufrence, který je ředitelem francouzského úřadu včelařství a ve Francii vede inovační projekt, který stojí za to podporovat, stojí za to o něm hovořit a pan ředitel nám o něm něco řekne. Na závěr si vyslechneme paní Nou Simon Delso, to je představitelka organizace BeLife. A ta nám představí informace ohledně všech procesů, ke kterým dochází mezi včelami a životním prostředím. Máme na tyto body čas do 11. hodiny, máme mírné spoždění, takže budeme dodržovat disciplínu. Prosím, abyste hovořili opravdu krátce, protože v 11 hodin bude zahájeno společné zasedání s výborem Envy na téma klonování. Paní ministrině, máte slovo. Ještě jednou vás zde srdečně vítám. Jsme rádi, že jste tady a že budete hovořit o tomto tématu. Hvala za besedo, spoštovani predsednik odbora, gospod Čece. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, na začátek bych se chtěla omluvit že kolega Dešan Šedan, ministr zemědělství, lesnictví a výživy, eh, se bohužel nemohl dostavit na tuto schůzi, protože je zaneprázdněn jinými úkoly, protože je také i místo předsedou vlády. On sám se domnívá, že chov včely je nesmírně důležité. Je tedy pro mě velkou ctí, že zde mohu promluvit o chovu včel právě u vás ve výboru pro zemědělství. Pro nás je velice důležité, abychom spolupracovali, abychom se spojili a zachovali přežití včel jak ve Slovensku, tak v Evropě, tak na celém světě. Budu hovořit o tom, jak jsou důležité včely pro eh, produkci potravin, pro přírodu i pro celou společnost. Na Slovensku je chov včel tradiční, je to vlastně Máme také speciální druh včely, která se nazývá <clears throat> včela kraňská. A tato kraňská včela je nesmírně propojena s naší národní identitou. <clears throat> Máme tedy, eh, je to vlastně součást <clears throat> bohatého kulturního i národního dědictví. Slovinsko je nesmírně rozmanitou zemí, máme také velkou biologickou rozmanitost. 38 našeho povrchu naší země pokrývají projekty Natura 2000. Máme hodně lesů a to znamená, že podmínky pro zemědělství nejsou tak dobré. Hlavním e, druhem zemědělství jsou malé zemědělské e, farmy, jsou zde tedy spíše menší pozemky a extenzivní zemědělská výroba. Je tedy důležité chránit přírodní zdroje, kterých máme ve Slovensku mnoho. Je to pro nás prioritou v tom, abychom zachovali soběstačnost a také konkurenceschopnost slovenského zemědělství. Musíme najít dobrou rovnováhu mezi hospodářskými, sociálními a environmentálními aspekty. Velice často o této nutnosti rovnováhy hovoříme. Společná zemědělská politika Evropské unie rovněž považuje tuto rovnováhu za stimulus a za hnací sílu vývoje zemědělství. Dámy a pánové, chov včel je velice důležitým části zemědělství, protože včely jsou opilovači a včely také, nebo přítomnost včel také ukazuje na zdraví veřejné životního prostředí. E, dopad e, nebo špatný stav životního prostředí může být také špatný i pro včely. Včely mohou vymírat. Ve Slovensku víme, jak je důležité e, chovat včely. zavedli jsme takové velice pečlivé, systematické kroky, jak zajistit, že včelařství zůstane součástí naší zemědělské strategie. Podporujeme včelařství různými způsoby. E, máme jednak e, e, společné organizace trhu Evropské unie a tak, pak máme také podporu i ze strany národních rozpočtů, národního rozpočtu. Například máme speciální poradenskou, poradenské oddělení pro včelaře, pro včelařství také financujeme různé eh, projekty eh, šlechtění včel. Jsme se také vědomi různých negativních dopadů fitosanitárních eh, zásahů do přírody. A z toho důvodu jsme také zakázali neonikotinoidy, a to v roce 2011. Týkalo se to zejména používání na kukuřičné plochy. Slovinsko má také celou řadu novátorských projektů, například podporujeme e, cestovní, e, cestovní ruch e, zaměřený na včelství a také apiterapii. To nám rovněž přináší i pracovní místa v těchto oblastech. V Evropské unii se hovoří o včelařství už dlouho, je to zcela jistě významnou významným aspektem, jsme si toho vědomi. Máme zde také speciální usnesení z roku 2010, také zprávu o zdraví včel a také o problémech, které, kterým eh, musí čelit včelaři a včelařství. Bylo to v roce 2011. Usnesení Evropského parlamentu podtrhává strategickou úlohu včelařství v dnešní společnosti. Chov včel je aktivita, která je šetrná k životnímu prostředí, přináší biologickou rozmanitost, také zachovává přírodní rozmanitost a zejména je důležitá pro rostliny. Doufáme, že se nám podaří ještě zajistit další kroky, jak napomáhat včelám. Slovinsko má také speciální akce, které podporuje i na úrovni Evropské unie. V tomto odvětví je také klíčová osvěta a zvyšování povědomí, zejména u mladých lidí. Například na Slovensku máme určité osvědčené postupy, které bych vám ráda popsala. Máme takzvané medové snídaně. To jsou takové projekty, které jsme v roce 2006 zavedli do mateřských škol a základních škol. Co bylo, byla to vlastně myšlenka eh, včelařského svazu Slovenska, které také podpořily i vláda, parlament a některé další organizace i soukromé firmy. Společně tedy pořádáme tyto snídaně už poměrně dlouhou dobu. Také jsme se rozhodli zavést mm, tento projekt i na Radě pro zemědělství a rybolov. Bylo to v roce 2014 a komise mm, si s potěšením vyslechla tyto myšlenky. Mohu také se dosti říci, že některé země pod, eh, vlastně převzaly tento projekt, bylo to tedy z roku 2014, kdy jsme ho představili a některé země tedy také tento, pro, tento program zavedly do svých eh, osnov. Třeba v Maďarsku se tento projekt eh, medových snídaní Ehm, prováděl v 67 školách. A jsem velice ráda, že i vy, poslankyně a poslanci, jste si dnes ráno mohli také vychutnat eh, snídani s medovými produkty. Ehm, není to tak, že eh, včely jsou důležité pouze proto, aby nám dávali med. Jde o to, že musíme chránit životní prostředí, musíme chránit včely, musíme chránit také místní producenty. Je také důležité propojovat eh, zúčastněné strany i různé orgány, které prosazují eh, zdravý životní styl, souvisí s tím i vzdělávání a kultura. Slovensko se domnívá, že díky mezinárodní spolupráci můžeme eh, učinit velký skok kupředu. Proto se také slovenská vláda rozhodla předložit návrh u OSN, kterým se má zavést Mezinárodní den včely medonosné. Bude, bylo by to každý rok 20. května. A dnešní den je také narození, eh, jeden, kdy, mě, kdy se narodil náš průkopník Anton Janša, byl to průkopník včelařství a teď vlastně je také mimochodem i jaro, kdy se tedy včely probouzí a začínají pracovat. Chtěl bych, bych říci, že včely jako opilovači jsou velice důležitým faktorem v tom, jak eh, zajistit zdravé potraviny. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zemědělství a obnova venkova jsou důležité také k tomu, abychom zde měli zdravé potraviny a tím i e, zdravou populaci. Met je přírodní produkt a ten vlastně nám dávají jedny z takových nejmenších e, živočichů, kterými jsou včely. Doufám, že návrh, který byl podán u OSN, jak se překročí hranice Evropské unie, že pokryje i další země a doufám, že získáme i vaši podporu, abychom mohli posilovat eh, mezinárodní spolupráci v oblasti chovu včel a ochrany životního prostředí. Navíc s tím souvisí i eh, potřeba vymítit hlad po celém světě. Jsem velice ráda, že se koná dnešní schůze a ještě jednou vám děkuji jménem kolegy Žedana za tu příležitost zde vystoupit. Děkuji, paní minister. Děkuji, paní ministrině. A nyní prosím pana předsedu Noka. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jménem svým, jménem Združení slovinských včelařů vás velmi srdečně zdravím a děkuji za to, že jste nám umožnili vystoupit zde a představit zde dvě velmi důležité iniciativy. Máme celosvětovou iniciativu na slovenských hranicích, Myslíme si, že obě dvě tyto iniciativy se mohou rozšířit do celého světa, protože všichni víme, co znamenají včely pro zachování naší planety. Jen pár slov ke slovinskému včelařství. Ve Slovensku je nás 10 tisíc včelařů. To znamená čtyři včeleři na každých tisíc obyvatel. To znamená, že jsme opravdu na špici. Máme místní druh včel, jiné včely, kromě tohoto druhu, chovat nemůžeme, ale my jsme na naše včelstva hrdí. Jsme také velmi hrdí na slovinský med, který je chráněn na celé evropské úrovni. A můžete ho poznat už na první pohled, protože se prodává ve specifických eh, sklenicích. jsme velmi hrdí na Antona Janšu, na našeho průkopníka včelařství, na celou historii našeho včelařství. A také mnoho turistů si jako suvenýr ze Slovenska odváží plástve medu. Rozvíjíme také cestovní ruch, který souvisí s čelařstvím. V rámci mise Apimondy jsme dobře začleněni do hospodářského řetězce jak ve Slovensku, tak v Evropě. Chci tedy ve stručnosti představit naše dvě iniciativy Světový den včel a Medová snídaně. Už před několika lety jsme ve Slovensku spustili projekt medových snídaní ve školách a školkách. A já bych zde rád představil výsledky této iniciativy. Veřejnost se prostřednictvím právě mladých a dětí seznámila s tím, jaký význam má včela pro životní prostředí. Víme, že pokud včely neochráníme, jaké to bude mít dopady. Ve světě klesá počet včel a my musíme dělat osvětu mezi veřejností, aby si uvědomili, jaká je to hrozba. Právě přes školní děti se zvedlo povědomí o tom, jak je nutno chránit včely. A vznikl zde i obnovený zájem především mladých. Máme ve školách kroužky mladých včelařů. A to je právě základní předpoklad k tomu, jak snížit průměrný věk včelařů. Je nutno působit na mladé. Je to poměrně důležitý krok. A ta medová snídaně zahrnuje i další zdravé produkty zemědělství a potravinářství. Ta snídaně nebo snídaně vůbec je velmi důležitá, velmi důležité jídlo, v podstatě nejdůležitější a velmi často se zanedbává. A právě tím naším projektem Medová snídaně jsme se snažili ukázat, jak je důležité zdravě a vydatně snídat. Doufáme a přejeme si, že celá Evropa přijme naši iniciativu, která bude prospěšná pro všechny evropské občany protože si myslíme, že je velmi důležité spotřebovávat eh, národní produkty, místní produkty, především tedy potravinářské. A v našem případě se tedy jedná o med. Druhý návrh, že by se 20. květen vyhlásil Světovým dnem včel. Chceme předložit tento návrh u OSN, protože si myslíme, že včely si tento světový den zaslouží. Je třeba vzít v úvahu to, že 30 70 veškerých eh, ovocných plodů máme pouze proto, že včely fungovaly jako opilovači. A proto chceme tedy vyhlásit tento Světový den včel 20. květen, abychom upozornili na důležitost včel, na jejich význam pro dostatek potravin, ale také pro životní prostředí, pro ochranu biologické rozmanitosti. Není možné představit si zelenou ekonomiku bez včel. A na závěr chci říci, že si myslím, že dnes je velmi důležitý den pro slovinské včelařství a vůbec pro evropské včelařství, protože obě myšlenky, oba návrhy usilují o globální cíl, nejen pro včelařství, ale také pro zdraví planety. Tím, že ochráníme naše včely, dosáhneme toho, a já jsem o tom přesvědčen, že se zlepší život na této planetě. Bez včel není života a je na nás, na všech, abychom zajistili včelám podmínky pro přežití, což je i podmínka pro přežití lidského druhu. Děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme k diskuzi. Máme zde tedy tříminutovou videoprezentaci, takže pokud by to bylo možné, nejdříve si pustíme tuto prezentaci a pak bude diskuze.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 Děkujeme. Děkujeme. A nyní tedy přistoupíme k diskusi. Jako první má slovo pan poslanec Bogovič. Prosím. Pane předsednik, eh, spoštovány, veselím. Za slovo, pane předsedo. Váš, Vážení hosté, jsem velice rád, že mohu, že můžu přivítat slovenské včelaře nebo zástupce slovenských včelařů. A zejména je zde pan Noč. Také vítám i generální tajemnici, státní tajemnici. Chtěla bych poděkovat eh, předsedovi i koordinátorům za to, že jste nám dnes umožnili hovořit o včelařství ve Slovensku a vlastně i o evropském včelařství. Jak jsme slyšeli, tak eh, včely tvoří med a také opilují rostliny. Svou aktivitou umožňují zachovat biologickou rozmanitost a jsou také určitým ukazatelem stavu přírody. Kde nejsou včely, tam není život. Já sám pěstuji jabloně. A hm, mám tam také na sadě několik úlů. Mám tam panely pro včely a bez včel by se mým jabloním nedařilo. Mm, včelařský svaz ve Slovensku e, také je spojen i se speciálním poradenským centrem, který pomáhá včelařům jejich práci. To vše zvyšuje informovanost o tom, jak velký je význam včel, jak u včelařů, tak ale i u obecné veřejnosti. Také je celá řada různých kurzů, které, eh, kurzu včelařství ve Slovensku, které se pořádají i na základní škole nebo na střední škole. Také jsme už slyšeli o tom projektu medových snídaní, kde chceme zdůrazňovat, Eh, jak je důležitý med a jak jsou důležité včely pro celý ekosystém. Lidé si zároveň více uvědomují význam místních potravin. My bychom si přáli, aby se ten projekt medových snídaní rozšířil do celé Evropy. Naši včelaři upozorňují na to, jak je také důležitá potravinová soběstačnost. A přístup k soběstačnosti se stále zlepšuje. Slovenci si jsou vědomi toho, že je důležité, abychom měli soběstačné zemědělství. A také to souvisí i s využíváním pesticidů a chemických prostředků. Víme, že to je špatné pro zdraví včel a lidé si to také uvědomují dnes mnohem více než před několika lety. Slovinské zemědělství má bohatou historii. Jedním z takových průkopníků včelařství byl pan Anton Janša. Chtěl bych podpořit návrh který přednesl Slovenský svaz včelařů. Ten návrh se vlastně stal i celonárodním návrhem. Je to tedy návrh, aby 20. květen se stal Mezinárodním dnem včel. Je to den, kdy se narodil pan Anton Janša. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste podpořili tento projekt, tento návrh, protože včely si opravdu zaslouží speciální den, který je jim věnován. A děkuji, že tento, toto téma projednáváme zde v parlamentu. Pan posl- děkuji. Pan poslanec Petarle. Pane premiére, prosím. eh, dragi eh, kolegy, já jsem... Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem velmi rád, že zde máme tuto invazi slovinských včelařů obsadili Brusel a já jsem velmi rád, že náš výbor věnuje včelařům a včelám takovou pozornost. Já jsem včelařem už 40 let, pořád ještě mám několik úlů a vzpomínám si na ty romantické časy, když jsem začínal. V té době se občas objevovaly nějaké choroby, občas někdo přišel o nějaké včelstvo, ale teď se hovoří o celosvětovém vymírání včel. A já jsem toho názoru, že je nutno uzavřít strategické partnerství se včelaři a včelami. V Evropském parlamentu a v Evropské komisi se nezačíná od nuly. Evropský parlament, ve kterém zasedám už v třetím volebním období, se této otázce velmi věnuje. Já bych rád připomněl úsilí paní kolegyně Astrid Luling. Té se říkalo včelí královna kvůli tomu, jak moc se o včely zajímala a jak moc za ně bojovala. A 90 poslanců se obrátilo na komisi žádosti o zákaz neonikotinoidů. V roce 2010 se nám podařilo tohoto zákazu dosáhnout. Já jsem velmi ráda, že i Slovensko přistoupilo k tomuto zákazu samo o sobě. I když je to zatím jen dočasný zákaz, brzy vyprší. Já si myslím, že by to měl být trvalý zákaz, velmi dobře víme, jak pesticidy, především neonikotinoidy, působí na včely. Když v nějaké zemi je uznána hrozba, není nutné opakovat všechny analýzy ve všech zemích, ale je třeba akceptovat tuto informaci a překročit k činům. Dnes už nejde pouze o včely a o včelaře. Myslím si, že bychom měli hovořit o problému životního prostředí. To už říkali další lidé, kteří hovořili přede mnou, ale pokud na této úrovni přistoupíme k řešení tohoto problému, pokud budeme řešit environmentální problematiku související s poklesem včel a s poklesem počtu včel, bude to mít dopad na všech frontách. My už jsme o tom hovořili, to znamená, že se do toho musíme zapojit nejen jako včelaři, a já zde hovořím nejen tedy jako včelař, ale i jako vylečený onkologický pacient, který překonal svou chorobu a velmi dobře si uvědomuje, jak důležitým indikátorem životního prostředí a jeho zdravosti jsou právě včely. A my musíme na politické úrovni usilovat o to, aby i další instituce přijaly politiky na ochranu včel. Je jasné, že včelaři v jednotlivých zemích sami o sobě ten problém nevyřeší, potřebují podporu. A já jsem velmi rád, že slovenští včelaři svými vlastními akcemi ukazují, že je možno změnit eh, povědomí, zvýšit povědomí. Údaj, který jsem zde slyšel, který mě nejvíce potěšil, z úst pana předsedy Svazu včelařů, že když se pořádají ty medové snídaně, tak se zvyšuje i počet mladých včelařů a to je hezký výsledek. Na závěr bych rád řekl, že se hodně hovoří o bezpečnosti potravin. Myslím si, že bezpečné potraviny musí, mohou být jedině tedy zdravé potraviny, proto naši včelaři jsou našimi partnery a já Doufám, že i parlament bude jejich spojencem. Byl bych rád, kdyby evropští spotřebitelé věděli, co si kupují, když si kupují med, aby věděli, odkud pochází, jakým způsobem byl vyroben, zda jsou tam ob- nějaké zbytky pesticidů, zda obsahuje zbytky pesticidů, nebo zda tam byly použity geneticky pozměněné organismy a tak dále. Zatím jsme ještě na půl cesty, zatím jsme ještě nedosáhli toho cíle, kterého chtějí dosáhnout a včelaři. V každém případě doufám, že včely a včelaři přispějí k bezpečnosti potravin v Evropě. Já vedu skupinu těch, kteří bojují i proti onkologickým chorobám a můžu říci, že strava je základ pro prevenci této samozřejmě velmi nepříjemné diagnózy. Děkuji, pane předsedo, děkuji celému výboru, děkuji také slovenským včelařům za pomoc, kterou nám nabízí ve zvyšování povědomí o včelách a jejich problémech. Byl bych rád, kdyby toto vše bylo korunováno, završeno nejen iniciativou Medová snídaně všude v Evropské unii, ale aby byl i ten Světový den včel vyhlášen. A já vítám tuto iniciativu. Je podle mě opravdu skvělá a měla by být uplatněna na celosvětové úrovni a měla by ještě zvýšit povědomí o roli včel v celém světě. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale dnes to bylo pro mě opravdu důležité. Děkuji. I dobře, pan že... Dobře jste udělal, že jste hovořil déle. My vám také blahopřejeme k tomu, že sám jste včelařem. To je skvělý příklad. A nyní pan poslanec Rode, prosím. Promiňte, pan poslanec Rupe. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi ir įdomi tema ir labai. Ano, toto téma je opravdu velmi důležité a já moc děkuji kolegům, kteří uspořádali tuto rozpravu. Zkušenost slovinských kolegů je tady velice zajímavá a poučná. A já eh, jsem eh, chtěl zmínit jiné téma, a sice geneticky modifikované rostliny. Chci se zeptat, zda máte nějakou zkušenost, a tedy jaký vliv mají geneticky modifikované rostliny na včelstva? Eh, zemědělský výbor litevského parlamentu, pokud vím, zakázal eh, pěstování geneticky modifikovaných rostlin a já doufám, že eh, problém těchto plodin jaksi nebudeme muset řešit. Já jsem pracoval 25 let na, místním, na úrovni místního zastupitelstva a na území tehdy naší obce jsme vytvořili jeden z největších národních parků, kde máme muzeum včelařství. Já jsem navštívil řadu evropských zemí a nikde jinde jsem muzeum včelařství neviděl. Aspoň pokud vím. Takže kdo přijde do toho našeho národního parku a chodí, návštěvnost je 30 až 40 tisíc návštěvníků ročně a všichni chtějí tedy na konci školního roku v červnu lidé přicházejí, to jsou celé školní autobusy, které e, tam k nám jezdí a e, navštěvují muzeum včelařství. Toto muzeum prezentuje historii včelařství v Litvě eh, starou historii v dobách, kdy eh, včely eh, žili divoce, bez úlu, potom postupná, postupné ochočování včel a podobně. To tam tedy ti žáci vlastně se všechno dozvědí v tom muzeu a organizujeme také slavnosti včelařů. Bývá to kolem 15. srpna a to je po každé veliký festival s několika stovkami až tisíci účastníků. A, takže pokud byste někdo chtěli přijet, tak přijeďte e, a, a vyhlášení toho dne včelstev, to by se nám líbilo. V kolejním. já bych vás chtěl informovat o tom, že v následujícím bodě máme ještě dvě prezentace, které se také týkají včelařství, takže ještě budeme pokračovat ve druhé části souvislosti s tím některé otázky určitě budou ještě řešeny ve druhé části. To jsou lidé, kteří jsou také velmi věcně dobře připraveni. Takže prosím, berte v úvahu, že máme ještě druhý bod, který navazuje a je pokračováním toho prvního bodu. Pan poslanec Hojsling, prosím. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch, dass wir dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Děkuji, pane předsedo, že jste dal tuto otázku na program. Já si myslím, že co se včelařství týče, máme všude v Evropě stejný problém. Nemáme dost včelařů, hlavně ne dost mladých včelařů a e, oni nemají nějak lehký život, chovat včely je čím dál složitější a jsem rád, že řada kolegů z velkých frakcí přislíbila podporu, ale připomínám, že e, jsou e, některé rozpravy v jiných výborech, které taky včelařům neusnadňují život. Nedávno se hovořilo o neonikotinoidech, naštěstí se nám podařilo zakázat ty nejhorší, ale teď je veliký tlak na to, aby neonikotinoidy byly znovu schválené, probíhají nové studie, které dokazují, že neonikotinoidy mají obrovský vliv na populace včelstev. Takže eh, když budeme jen tak říkat, je třeba chránit včely a, a mít více včelařů, tak ale musíme hlavně dohlédnout na to, aby bylo méně pesticidů. A neonikotinoidy jsou velmi jinak nebezpečné pro včely. Petí, posel. Děkuji, paní poslankyně Pety. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam. Pane předsedo, já bych chtěla rovněž uvítat zástupce Slovenska, kteří zastupují svazy včelařů a také vítáme paní generální tajemnici. Děkuji za tuto iniciativu jakou chtějí vyhlásit 20. květen Mezinárodním dnem včel. Myslím si, že tato iniciativa jo, má velký význam, protože nás upozorňuje eh, na to, jak významně souvisí se zemědělskou produkcí právě včely. Chtěl bych také poděkovat jednak slovinským včelařům, ale i všem evropským včelařům, za to, že chovají včely. Protože když chcete dnes chovat včely, tak musíte mít velkou motivaci. Lidé se do včelařství nepouští z toho důvodu, že by chtěli mít nějaké velké zisky, ale spíše chtějí e, se podílet na zachování biologické rozmanitosti. Takže já bych jim všem chtěla vyjádřit velké poděkování. E, musí řešit mnoho problémů, o některých se zde už hovořilo. Já zastupuji Chorvatsko a Chorvatsko není výjimkou v této věci, ale jsem ráda, že mohu říci, že v Chorvatsku se počet včelařů zlepšuje rok od roku. To je náš velký úspěch. V roce 2014 jsme měli v registru 2500 včelařů. Stále více lidí považuje včelařství za důležitou součást zemědělství. A tím se vlastně dostávám k tomu, co chci říci. Je důležité, aby se do včelařství pouštělo stále více lidí, protože včely jsou důležité pro zachování naší zemědělské produkce, ale i jsou důležité pro potravinový řetězec jako takový a pro zachování biologické rozmanitosti. Proto všechno je chov včel tak významný. Velice si cením podpory a chtěla bych také i sama vyjádřit podporu tomuto projektu. Jadranský region by měl být eh, region, kde se nebudou používat pesticidy, pokud si chceme zachovat jak zemědělství, tak i cestovní ruch v oblasti Jadranu, tak eh, bychom neměli dovolit vlastně, aby tyto iniciativy se týkaly pouze Slovenska a Eh, Chorvatska a aby ty ostatní sousední země eh, nedodržovaly třeba příslušné předpisy, protože včely nerespektují zeměpisné hranice a pil často donáší na velké stálenosti. Takže jsem velice ráda, že i komise podpořila nebo podporuje tuto iniciativu. A zatím se ukazuje, že evropští občané nechtějí geneticky modifikované rostliny. Chorvačtí, maďarští, italští a rakouští poslanci zatím podpořili tuto iniciativu a myslím si, že je to zatím takový dobrý výchozí bod a možná i ostatní evropské i neevropské země se k tomu ještě připojí. Musíme říci, že chceme vystoupit jako určitý zelený ostrov eh, a využít potenciál. Chceme zachovat to, co je dobré a také to, co je v souladu s přírodou. Děkuji vám za podporu a ještě bych znovu chtěla říci, že já také podporuji ten projekt Mezinárodního dne včel. Děkuji. Děkuji, paní posel. Děkuji, paní poslankyně. Všichni podporujeme vaši iniciativu, myslíme si, že je to důležité pro životní prostředí i pro zemědělství. Pan poslanec eh, Dort. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkovala iniciátorům té slovinské akce, protože jsem přesvědčen o tom, že otázka včelářství je velmi důležitá v celé Evropě. Nevím. Je důležité starat se i o trh odbytu s medem. Podle mě je tady situace dost dobrá. Pan Hoisling říkal, že včelařů je čím dál méně. Já s tím nesouhlasím. V mém regionu je čím dál víc mladých včelařů, kteří se tím chtějí zabývat. Myslím si, že to záleží také na tom, zda daný region nebo daný stát se stará o to, jak povzbudit chuť ke včelařství u mladých lidí. A další věc. Když se tady podíváme na situaci ve členských státech, tak ehm, nemáme povoleny geneticky modifikované rostliny a přesto situace včel není dobrá. Takže nejde pouze a výlučně o neonikotinoidy, protože ve většině států jsou zakázány. Jde o další prostředky na ochranu rostlin. A já připomínám, pokud nebudou včely, nebudou ani jablka. Velmi často v případě intenzivního zemědělství jsou prostředky na ochranu rostlin velmi škodlivé. V mém regionu zemědělci musí používat ty postřiky pouze v noci, protože když se na rostlině objeví včely, tak potom už ty prostředky zaschnou a potom tedy působí menší škody. Ještě bych se rád zmínil o patologiích včel. To jsou patologie, které se objevují velmi často, například varláze. Objevují se v celé Evropské unii a nastává potom situace, kdy veterinární a další produkty jsou eh, různě povolovány v různých členských státech a často včelaři jsou úplně bezradní, protože některé produkty nejsou přípustné, nejsou dovolené a tím pádem oni nemohou proti té chorobě bojovat. Je to věc, která se týká byrokracie. Nemůže to být tak, že lék, který je povolený v Německu, tak v Itálii nemůže být použit. Bylo by třeba nějakým způsobem sjednotit předpisy v této oblasti. Pokud je to drahé v jedné zemi, pokud je uvedení toho léku na trh drahé v jedné zemi, tak eh, potom včeleři nemohou používat eh, tyto léky a včely jsou ohroženy vymřením. Pan poslanec Glazose jako poslední v této části a potom paní ministrině. Je Επαναλαμβάνω πάλι και Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zopakoval návrh naší frakce. E, sice výbor zemědělství by měl navštívit Řecko, především cyklády, ze kterých pocházím, abych vám ukázal, jak včely fungují. nejenom v úle, ale také v přírodě a jak bychom mohli pomoci včely zachránit. Zažili jste to už nějak zblízka? Viděli jste už úly? Musíme být v kontaktu s tím, o čem mluvíme, proto abychom prostě měli kontakt s realitou. A já vám ukážu jak pomoci včelstvům, jak je chránit a chtěl bych vás pozvat k nám. Pan předseda je laskavý a jistě to umožní, takže já vás všechny zvu k nám. Vy si zaplatíte cestu až k Pireu a já potom už vám uhradím tu celou cestu až k nám. Paní minister. Děkuji. Paní ministrině, prosím, abyste stručně reagovala. My budeme dále pokračovat. Já vás prosím, abyste se zúčastnili i druhé části, protože i druhý bod je věnován včelařství, ale pokud se paní ministrině teď chce vyjádřit k těm poznámkám, tak má možnost. Prosím, paní ministrině. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, eh, zahvaljujem se vám. No, děkuji za to, že jsem dostala možnost reagovat na otázky. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za to, že dnes může probíhat takováto diskuse. Už jsme představili svůj projekt a také jsme eh, získali vaši podporu. Já bych se možná chtěla vrátit k otázce která se týkala geneticky modifikovaných organismů. Ptal se na to nebo kolega nebo kolegyně z Chorvatska. Už jste zaznělo, že Slovensko patří k těm skeptičtějším zemím ohledně GMO. Považujeme se za zemi, která by v budoucnu mohla být zemí, ve které se GMO organismy vůbec nebudou vyskutovat, a také i v tomto směru připravujeme novou legislativu. Chtěli bychom také tedy při této příležitosti eh, vlastně o tom hovořit, eh, o té nové legislativě. Také si myslím, že ten projekt medových snídaní zároveň podporuje i propojené projekty. Už jsem hovořila i o tom návrhu Mezinárodního dne včel. Děkuji vám za podporu, kterou jste nám vyjádřili a za, za přátelské komentáře, které zazněly a přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. Děkuji, paní ministrině. O důležitosti vaší iniciativy jsem hovořil na samém začátku. Ještě jednou děkujeme a prosíme abyste pokračovali ve své práci, abyste nepolevovali ve svém úsilí a abyste i nadále v budoucnosti takto postupovali. Budeme pracovat společně a já jsem přesvědčen, že se zapojí i další členské státy. Tak a teď bychom přišli k druhému bodu, který v podstatě souvisí s tím předcházejícím. Už je tady s námi ještě, pokud chcete, tak tady ještě můžete zůstat, jestli máte čas. A teď už k nám dorazil pan ředitel Dufrest a paní Noa Simon Delso. Nejdřív dostane slovo pan ředitel, teď už tedy přistoupíme k této druhé části věnované včelařství. Těšíme se na vaše vystoupení, prosím. Madame la ministre, monsieur le président, mesdames... Paní ministrině, dámy a pánové poslanci, eh, děkuji vám, pane předsedo, že jste pozval francouzskou observatoř opidologie, aby eh, pohovořila tady před zemědělským výborem. Já vás seznámím se třemi konkrétními opatřeními, eh, jejichž cílem je obnova včelařského odvětví. Tato tři opatření, která již vyzkoušela francouzská observatoř apidologie, mohou být uplatněny okamžitě a mohou představovat jakýsi evropský pilotní projekt. Jedná se o naléhavost programu obnovy včelstva v krajině. Jedná se o naléhavost regenerace včelí populace a naléhavost programu odborného vzdělávání profesionálních včelařů. Tato tři opatření mají čtyři značné výhody a přednosti. Za prvé, nevyvolávají žádnou polemiku. Dále umožňují dosáhnout konsenzu. Dále mohou být realizovány rychle prostým politickým rozhodnutím a mm, akcí včelařského odvětví a konečně mohou e, jaksi zamezit a zvrátit ten deficit včelstev a, a jejich pokles. Tato tři opatření umožňují udržet a posílit potřebné opilování v zemědělství a v potravinářské výrobě. Vy jste před chvílí vzdali čest paní Astrid Lüling, já bych jí také rád vzdal čest na tomto fóru, protože Astrid Lüling nás, nám před rokem umožnila jednat o těchto pěti programech s pěti generálními ředitelstvími Evropské komise, kterých se dotýká téma vymírání včelstva je to jednak generální ředitelství pro zemědělství, dále pro zdraví a ochranu spotřebitelů, pro školství a kulturu, pro výzkum a inovace pro, a pro životní prostředí. A všechna tato generální ředitelství o to projevila velký zájem. E, eh, OFA, francouzská observatoř pedologie, je francouzská nezisková organizace obecného zájmu OFA si stanovila za cíl jednat ve prospěch obnovy včelí populace. OFA je organizace, která združuje odborníky eh, v oblasti včelařství, a e, jedná ve spolupráci a partnerství s ministerstvem zemědělství Francie, Národním výzkumným ústavem agronomického výzkumu a vzdělávacím střediskem e, a střediskem pro podporu zemědělství, což jsou všechno státní organizace. OFA má dnes k dispozici experimentální včelí farmu pro e, chov a šlechtění královen a rojů. Dále má šlechtitelskou laboratoř, která šlechtí genetické vlastnosti královen řízením, řízeným oplodňováním a umělým oplodňováním, eh, konzervatoř černé včely E, včely černé na ostrově Porkerol a konečně vzdělávací středisko, které poskytuje mladým včelařům vzdělání v oblasti apidologie. S tím, že apidologie to je nauka o chování včel, e, o včelých chorobách, o sanitárních technikách, chova- chovních technikách a reprodukčních technikách. Pokud budeme společně považovat Eh, včely za ekologicky a ekonomicky významné jsou, jsou nezbytné pro eh, zemědělskou produkci, to znamená pro výrobu potravin. Pak se shodneme také na tom, že je nezbytné mít k dispozici včelařské odvětví dostatečně strukturované a profesionalizované. Přičemž v, dále e, vysvětlím, že skutečně tak tomu zatím není. A je tu celá řada faktorů, které e, zapříčinily poklesy včelstev a ty si vyžadují boj, samozřejmě e, jako boj proti pesticidům, o těch se hovoří hodně. A potom jsou problémy, které lze řešit rychle, jestliže o nich budeme hovořit častěji a budeme jednat. Já nebudu hovořit o těch dlouhodobých eh, bojích, jako je třeba používání pesticidů, eh, ničení biodiverzity a podobně. Já toto téma nechám těm, kteří již bíjí na poplach 20 let a eh, kteří, kterých si nesmírně vážím. Já bych chtěl tady nabídnout odlišný pohled, který je komplementární a který si klade otázky, E, vlastních podmínek výkonu tedy práce včelaře a které mohou řešit včelařské organizace a včelaři sami e, za podmínky, že e, národní a evropské orgány se rozhodnou podpořit je pomocí konkrétních kroků. Jestliže čelíme ohlášené katastrofě, je nezbytné jak si přistoupit k efektivní akci, která bude mít okamžité výsledky. A tyto efektivní akce s okamžitým pozitivním dopadem právě OFA vytvořila v rámci své eh, včelařské organizace. Proč včelařské odvětví není dostatečně strukturované a jaká jsou ta okamžitá opatření? Včelařské odvětví není dostatečně strukturované z jednoduchého důvodu, protože není profesionalizované. V Evropě pouze 3% včelařů jsou profesionální včelaři. 97% včelařů jsou takzvaní rekreační a jakkoliv tento pojem vypadá pejorativně, nicméně jsou přesto velmi důležití nedostatku profesionalizace a struktury včelařské odvětví dostatečně nerozšířilo chov a reprodukci královen a rojů, šlechtitelství, eh, a eh, eh, odborné vzdělávání v, pro profesi včelaře a apidologa. Zánik včelstev se zrychlil v posledních deseti letech kdy průměrná úmrtnost je kolem 30% ročně a v poslední době dokonce ta úmrtnost v některých regionech dosáhla až 80%. Tisk o tom bohatě informoval. A právě tady se vyskytuje ten první nedostatek, to znamená to první opatření, které je potřeba naléhavě uplatnit. Jestliže eh, hynou včely, je nutné urychleně nové vychovat, reprodukovat. Dnes eh, odvětví chovu a reprodukce včel představuje méně než 5 obratu eh, ve včelařském odvětví. Nabídka je naprosto bezvýznamná oproti poptávce. Jestliže dnes v, pro včelařskou sezónu 2015 si budete chtít koupit eh, ulis včelství, tak to prostě nebudete moci, protože je neseženete, není, není nabídka. A vědci vědci odhadují, že v současné době chybí 13 milionů úlů v Evropě, aby, byla zajištěna, eh, aby bylo zajištěno eh, kompletní opilení zemědělské produkce. Eh, na mezinárodní výstavě v Miláně, která se bude konat za pár dní a která má za téma živit planetu, anglický pavilon se jmenuje úl. Sice jako úl nevypadá, ale jeho vnitřní architektura se skládá z včelých buněk a charakteristický bzukot úlu je tam celý, celý den slyšet. Proč angličané dali tento význam svému pavilonu? Je to proto, že to je jedna z prvních evropských zemí, která zaznamenala prakticky totální e, vyhynutí včel na svém území. A proto je naléhavé, vytvořit a rozšířit chovné odvětví pro chov a reprodukci včelstev v Evropě. A e, reprodukce to je první etapa v rámci obnovy osídlení, tedy krajiny včelství, a je potřeba reprodukovat zdravá včelstva. A tady přichází e, ke slovu druhý nedostatek, to znamená druhé nutné opatření. Proto, abychom mohli reprodukovat zdravé včelstvo, je nutné, aby královna byla zdravá. A tak tomu dnes nevždy bývá. Královna naklade v průměru 1500 eh, vajíček denně. A příroda to má dobře zařízené, takže v průměru 1500 včel denně uhyne. A takto tedy to včelstvo zůstává vyvážené. Královna je tedy klíčovou součástí včelstva. Ovšem, jestliže je královna nějak eh, ne, nepříliš zdravá, pak je e, ta rovnováha poškozená. A dnes královny, a tedy včely, které e, e, mají v úle, jsou o, e, ohroženy vnějšími vlivy a dochází k degeneraci včelstev. Takže je nutné dokázat regenerovat stavy včelstev. Ovšem, jestliže se včelař rozhodne reprodukovat nové včelstvo, aby nahradil úmrtnost svých včel, tak zpravidla e, dochází e, tedy k krojení v rámci e, určitého včelstva, které už měl u sebe, které je včelstvo, které sice přežilo vnější podmínky, nicméně je oslabené a vlastně takto reprodukuje nové z, dále tedy oslabené včelstvo. Čili pro obnovu stavu je potřeba, aby všechna živočišná odvětví přistoupila ke šlechtitelství. A tato šlechtitelská práce spočívá v ze výběru jedinců, které mají lepší genetické vlastnosti, které potom mohou předat největšímu možnému počtu nových jedinců. A tato šlechtitelská práce je v oblasti včelařství naprosto nedostatečná. Takže je naprosto nutné ji zorganizovat tak, aby byla obnovena rovnováha e, ve, e, tak, aby včelaři mohli se dostatečně vzdělat v oblasti buď tedy vychovávání vlastních, včel, eh, vlastních královen, anebo aby si mohli zakoupit eh, vyšlechtěné královny, které jim potom zvýší produktivitu úlu. Toto navýšení produktivity by bylo prospěšné, jestliže víme, že dnes v Evropě dovážíme 50 veškerého medu a dokonce ve Francii se jedná o dovoz 75% a 90% ve Spojeném království. Přičemž e, vyšlechtěná královna, to znamená královna, která má lepší genetické vlastnosti, e, obnoví včelstvo nebo e, vychová včelstvo, které bude zdravější, dynamičtější a také produktivnější. A takové včelstvo bude mít i větší produkci medu zhruba o 30 a vynese tím pádem během jedné sezóny pětinásobek ceny nákupu vyšlechtěné královny. Ale jak jsme to viděli v případě rojů, e, tady ta nabídka vyšlechtěných královen je naprosto nedostatečná. A proto je naprosto nutné vytvořit odvětví živočišného chovu a e, šlechtitelství e, královen. Jakmile budou tato dvě rozhodnutí přijata, potom je musí aplikovat včelaři. A včelaři je musí aplikovat lokálně, tak, aby se skoncovalo s dovozem královen a rojů, které nejsou kontrolované a může to představovat sanitární rizika. Tito Včelaři, které tolik potřebujeme, ovšem musí být profesionálové. Vzpomeňme si, že jich je ovšem hrstka pouze. A tady přichází ten třetí nedostatek, to znamená třetí nutné opatření, které je třeba naléhavě realizovat. Je nutné okamžitě školit nové profesionální včelaře a konstatujeme, že většině evropských zemích neexistuje žádné e, školní vzdělání, odborné, odborné školství pro e, profesionální včelaře. Jak jsem říkal na začátku, musíme brát v úvahu ekologický a ekonomický význam včely. A jestliže na tom se shodneme, pak se musíme shodnout i na tom, že je nutné, aby včelařství bylo považováno za profesi, aby bylo dostatečně strukturované, aby umožnilo vy, zajistit chov a šlechtění královen. A jedině na základě inova, inovujících organizací, a jako, které má OFA, kdy my máme farmu na reprodukci včel, laboratoř pro chov včel a e, na základě toho jsme navrhli pro 19. června příštího roku e, vzdělávací program pro 3000 nových profesionálních včelařů a milion e, úlů navíc pro období 2016 až 2025. Toto ohlášení podpoří také princ Albert II. Monacký, který e, velice pomáhá OFA a to bude tedy u příležitosti týdne včelařů a také za přítomnosti francouzského ministra zemědělství pana Stefana Le Foll, bývalého europoslance. Tento program bude předmětem prezentace evropského pilotního projektu, který OFA v blízké době předá zemědělskému výboru. A bude mít za cíl vyškolit 30 tisíc nových profesionálních včelařů a vytvořit 10 milionů nových úlů v Evropě v průběhu období 2016 až 2025. Celý tým OFA, který každý den pracuje na vytváření programu nezbytného obnovy populace eh, včelstev, eh, se na vás spolehá, abyste nám pomohli reprodukovat organizaci těchto struktur všude v Evropě. Dámy a pánové, prosím vás, buďte našimi tlumočníky u profesionálních včelařů všech vašich národů, abyste jim řekli, že jsme k dispozici, že je přijmeme, že jsme připraveni jim vyprávět o našich zkušenostech, že jim chceme pomoci realizovat eh, naše zkušenosti u nich v zemi a prostě tři základní akce, to znamená obnova včelí populace, regenerace eh, genetického materiálu a vzdělávání profesionálních včelařů tyto, a, a, a tyto tři programy mají čtyři zásadní přednosti, jak jsem říkal na začátku. Nevyvolávají žádnou polemiku, přitom známe tolik polemiky dnes v oblasti štělařství. Za druhé, eh, dosahují myslím, naprostého konsensu, mohou být realizovány rychle pouhým politickým rozhodnutím a, a činností včelařského odvětví. Děkuji vám, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za... Děkuji za zajímavé a obšírné představení tématu. Myslím, že jste byl zbytečně kritický když jste dělil včelaře na profesionály a amatéry. Ale jistě to bylo velmi dobře věcně připraveno. Máte určitě hlubší znalosti z této oblasti. Paní představitelka life paní Noa Simon, prosím, eh, už jsme se dohodli na čase. Thank you very much. Um... Děkuji za slovo. Já bych chtěla nejprve poděkovat parlamentu za to, že mě přizval na dnešní schůzi. Musím říci, že mám velkou radost, že Slovensko předneslo tento návrh. Um, jak ministerstvo, tak včelaři, tak i poslanci zde podporují tento návrh, nebo návrhy, které podle mého názoru jsou velice moudré. A opravdu doufám, že se je podaří prosadit a že to bude ku prospěchu všem. Dnes zde tedy vystupuji jako zástupce Bílá, zastupuji včelaře z 13 zemí Evropy. Samozřejmě, že vám budu tady říkat mnoho informací o včelách, ale i o dalších opilovačích a bezobratlých zvířatech a živočiších, kteří jsou důležití pro zemědělství. Všechno, všichni tyto živočichové jsou drobní a přitom mají obrovský dopad na náš život i na život celé planety i na to, aby náš systém produktivity potravin dobře fungoval. Jak již říkal pan Bogovič, pokud jsem dobře vaše jméno vyslovila, řekl před chvílí, Rovněž chceme, aby včely byly považovány za určitý barometr kult, politik ochrany životního prostředí, protože včely jsou vlastně takové barometrové, takové barometry, takové um, ukazatele. Ukazují také na snižování biodiverzity a na snižování plodnosti. Jak víme, tak eh, jedna taková rodina této, um, této hmyzí rodiny, to znamená včely, jsou odpovědné za opilování velké části úrody a víme, že tedy podporují biodiverzitu a také i kvalitní a stabilní produkci potravin. Co se týče biologickou rozmanitostí a stabilní eh, produkcí, naše organizace BeLife eh, obhajuje včely a chce také upozornit, že naše včely mohou žít pouze v živém prostředí, v živém životním prostředí. A proč tedy to takto zdůrazňujeme? Když se díváme na všechny studie, které ukazují um, Ehm, tak ukazují na negativní, na obecné, zobecňující se negativní trendy. Už zde bylo řečeno, že včelstva vymírají, ty populace včelstev se snižují, i obecně e, populace hmyzu se snižují a tím pádem se vlastně i mění potravní řetězec. Byla zde třeba studie e, provedená v Evropské laboratoři, která ukazuje snižování o 40 A je také zajímavé, že je tam také velký vliv eh, těchto parazitů, ale ne pouze ti paraziti jsou důvodem vymírání včel. Včely stejně jako další hmyz potřebuje mít přístup eh, k dobrým zdrojům, k dobré pastvě a které nesmí být znečištěny. Takže stejně jako u lidí, zdravý včel spočívá ve zdravé výživě. Životní prostředí Eh, musí být zdravé, protože jinak je to jako když byste krmili malé dítě nějakou kontaminovanou potravinou. Eh, nedávno orgán EFSA předal zprávu o reziduích eh, pesticidech v potravinách a ukazuje se, že asi 46% těch vzorků bylo kontaminováno. A je pravda, že i když tyto rezidua zůstávají pod eh, tím prahem bezpečnosti, tak pokud někdo chce jíst zdravou ovoce a zdravou zeleninu, tak nechce být vystaven celému tomuto koktejlu chemických látek. Myslím si, že třeba ten projekt, který jste eh, představoval kolega z francouzské Eh, organizace by mohl být užitečný, ale musíme hledat dlouhodobá řešení, protože jinak pouze tak, hasíme takové drobné požáry a neřešíme to dlouhodobě. Takže musíme měnit eh, naše strategie, abychom ten závod vyhráli. Jde také o to, že ty včelstva vymírají celosvětově, i divoké včely. Musíme změnit eh, naše postupy, které mají vliv na životní prostředí. Ještě bych chtěla dodat, že si myslím, že um, chceme od včel, aby opilovali úrodu a přitom se nestaráme o jejich životní prostředí je, je zde takový přístup, který je příliš konsumeristický, který je přímo, příliš agresivní a také nebere v úvahu dlouhodobou, dlouhodobé výhledy. Myslíme si, že tento přístup vede k tomu, že se vlastně zhoršují a ničí se zdroje, které jsou důležité pro budoucnost. Postupně ničíme základní přírodní zdroje, které potřebujeme pro pěstování potravin, pro pěstování rostlin, které jsou tedy důležité pro zachování života. Můžeme ještě hovořit o agronomii, když eh, vlastně používáme takové zemědělské postupy, které jdou proti přírodě, třeba různé využívání, stále větší využívání pesticidů, které vlastně sterilizují naše prostředí. I když tam třeba žádní škůdci ani nejsou, tak se ty pesticidy používají. Také se ty pesticidy používají na velké plochy. A jsou tam ještě další škodlivé postupy při používání pesticidů. Jednak to eh, narušuje rovnováhu, ale také to pak vede k tomu, že jak včely, tak i lidé nakonec jedí kontaminovanou potravinu. A navíc je to i nebezpečí pro ty včely samotné. Dále také existuje celá řada studií, že už eh, od začátku 90. let existuje naprostá nekonta, nekonta, nekompatibilita nových pesticidů, třeba neonikotidů, se životním prostředí takže včely jsou ohrožovány významným rizikem. A dokonce i v oblastech, které e, považujeme za jakési ráje včel, třeba horské oblasti, tak i v těchto oblastech včely vymírají. Třeba loni nás o tom informovali kolegové z Pirenej, že i tam ta situace je taková. Jak je, je to tak, že všechno, co děláme v přírodě, má dopady, má důsledky. A může to, a to špatné chování může vést e, k narušení životního prostředí. Eh, například eh, využívání určitých přípravků může vést k ničení včelstev anebo k jejich oslabování. A oslabovaná včelstva jsou potom, eh, mají nižší ehm, výsledky hospodářské a také jsou náchylnější k nemocem a k vymírání. Z těchto všech důvodů Be Life eh, vás vyzývá, vás eh, členů tohoto výboru pro zemědělství, který je také odpovědný i za produkci potravin, abychom společně chránili zdraví opilovačů a tím pádem i zdraví spotřebitelů, lidí. Food má být synonymem pro zdraví, jak pro včely, tak pro lidi. A je to ve vašich rukách, aby se to uskutečnilo. Chtěli bychom vás požádat, abyste radikálně eh, reformovali všechny postupy, které se používají a které ohrožují jak včely, tak všechny opilovače a všechny užitečných mys. A eh, je tedy důležité změnit ty postupy tak, aby zachovali zemědělství nejenom pro dnešek, ale i pro budoucnost. Děkuji. Bardzo pani děkuji. Děkuji za tuto prezentaci, za dodržení času. Už eh, se, prosím, nehlaste další. Ti, kteří ještě neměli slovo, tak prosím, mluvte minutu a půl. Ti, co už hovořili předtím, tak eh, pouze minutu. Nejdříve na minutu a půl pan poslanec eh, Andrew. Minutu a půl, ne více, prosím. Oui, merci, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste umožnil takovouto výměnu názorů na téma, které mně připadá opravdu zásadní a nejsem určitě sám. Děkuji také různým řečníkům za kvalitu jejich vystoupení a za to, jak se jejich vystoupení navzájem doplňovala. Velmi dobře vidíme, jak je toto téma důležité. Nejdříve tedy slovinská vláda. Já děkuji za ty iniciativy, které přijala a za ty velmi konkrétní kroky. Myslím si, že ta myšlenka medové snídaně je opravdu skvělá. My jsme včera hovořili o ovoci a zelenině do škol. Možná bychom si jednoho dne mohli položit otázku právě, jak by to mohlo být s medem. To není potravina jako všechny ostatní. Je to potravina, která naopak eh, velmi svědčí s tím, eh, jak je úzce zpěta s biologickou rozmanitostí. Pokud jde o ten Světový den včel, eh, to je symbolika a je třeba dělat osvětu mezi co nejširší populací. Děkuji také panu Defrenovi za jeho vystoupení, které bylo opravdu velmi obohacující. My jsme zde dlouze debatovali o příčinách vymírání včel, a řečníci říkali, že vidíme, jaký to má dopad a jak se na tom podílejí fitosanitární produkty. Musíme usilovat o, použi- o omezení používání těchto fitosanitárních produktů. To je tedy politická volba, politické rozhodnutí, které není vůbec nové. A na základě toho, co říkal pan Dufren, vidíme, že jsou zde možnosti reagovat na vymírání včel, potlačit ho. To, co jste říkal o jeho Francie, to je skvělá iniciativa, protože řeší všechny tři problémy, to znamená regenerace, obnova včelstev, zvyšování počtu včel. A já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že ten jeho francouzský experiment se může rozšířit na celou Francii a na celou Evropu. Paní poslankyně Kostinger, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem řečníkům za jejich velmi zajímavá vystoupení. Já sdílím velkou část toho, co zde bylo řečeno. V Rakousku letos zde máme velmi znepokojivá čísla. Minulé, minulý podzem byl velmi vlhký a populace včel neměly dost potravy, takže vymírají opravdu ve velkém množství. Je to tedy celá řada faktorů, které působí na toto vymírání včel. A není to v naší moci to ovlivnit, jedná se o klima, podnebí a tak dále. Je vždycky snadné obvinovat zemědělství v Rakousku. Nejvíce pesticidů používá veřejnost, eh, obce, ale také železnice, které pomocí těchto pesticidů čistí okolí trati. Máme také včelaře amatéry, kteří třeba nedostatečně vyčistí úly takže otázka, kterou se klademe, je, co můžeme dělat. Existuje několik programů, ale já se kladu otázku, zda nemůžeme jednat i nějak jinak, zda zde neexistují nějaké studie, protože i domácnosti používají spoustu pesticidů, takže existují nějaké studie, které ukazují, že to může mít dopad na vymírání populací včel. V každém případě děkuji vám za vaši práci, je to opravdu vše velmi důležité a doufám, že v této práci budete pokračovat. Pan poslanec Dantan, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval jednotlivým řečníkům a upozornit na to, jak se jednotlivé projevy navzájem doplňovaly. Rád bych se vrátil k tomu, co říkal pan Dufren. To znamená, ta zranitelnost královen, včelých královen. A program na zlepšení populací královen. Mě by zajímalo, zda je to doprovázeno nějakými prostředky. V reformě SZP jsme naplánovali rozpočet na jisté cíle v oblasti včelařství. Možná by bylo zajímavé podívat se na to, jak by se tyto prostředky daly využít. Vzdělávání, ano, je jasné, že většina včelařů v současné době jsou amatéři. Otázka vzdělávání profesionálu, především aby se zajistila obnova včelstev, ale je třeba také zlepšit vzdělávání nejen z hlediska sanitárního, ale je třeba vzdělávat všechny evropské včelaře, protože ta zranitel, zranitelnost včelstev nutně vyžaduje lepší znalosti u včelařů, aby mohli lépe bojovat proti sanitárním problémům. Děkuji. Pan, paní poslankyně Šajer. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala všem řečníkům. Chtěla bych říci slovinské ministrině, že ten Mezinárodní den včel, to je opravdu skvělý nápad, doufám, že se k tomu připojí i Nizozemsko. Je to věc, která v Nizozemsku přitahuje velkou pozornost. Ráda bych se vrátila k tomu, co říkal pan Dufren. Nebylo by možné použít eh, peníze z druhého pilíře, Podívejte se na Junckera a na všechny ty jeho projekty. Když to bude nějaký, nebo pokud existuje nějaký udržitelný projekt, tak je to určitě tento, takže by to mělo korespondovat. A k poslední řečnici, já souhlasím s tím, co říkáte, s tím vaším znepokojením, pokud jde o včely. I já jsem znepokojena tím, co se děje, jak se včelami, tak s lidmi pondělí nebo v úterý večer jsme zde měli zasedání nizozemců a to bylo věnováno pesticidům a dění kolem pesticidů. Kladli jsme si otázku, zda skutečně víme, jak jsou pesticidy používány, jakým způsobem dopadají na životní prostředí. Pořád se zde hovoří o kritériích lidské zdraví a tak dále. Kde vlastně stojí člověk? Nemůžeme říci, že nebudeme používat pesticidy kvůli včelám. No nemůžeme je používat ani kvůli lidem, protože to může mít dopad i na lidské zdraví. Je třeba chránit ovoce, ale na druhé straně je třeba také chránit lidské zdraví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám dali možnost hovořit dnes o včelách. Já mám několik otázek k tomu evropskému projektu. Kolik peněz by do tohoto projektu mělo být investováno? Bude se to týkat všech zemí, protože v Německu samozřejmě máme profesní rady v jednotlivých spolkových zemích, eh, v každém okresu jsou profesionálové, kteří poskytují poradenství amatérským včelařům a já si myslím, že právě to je nejdůležitější. Je třeba koordinovat jednotlivé iniciativy a to už se dělá jinde. A na národní úrovni máme také centrum pro včely a včelařství a tam jde konkrétně o podporu chovu královen. Spolupráce mezi včelaři funguje velmi dobře, nicméně je třeba říci, že naši včelaři jsou v průměrně ve věku asi 70 let, takže je třeba pozbuzovat mladé, aby se věnovali včelařství. Je třeba usilovat také o vzájemné pochopení, o vzájemné informace. Když zemědělci používají pesticidy, měli by to oznámit včelařům, aby mohli třeba přemístit své úry nebo je nějakým způsobem ochránit, anebo používat pesticidy pouze v noci. Pan poslanec Glezos, jedna minuta, pouze jedna minuta. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nejdříve se musíme podívat na jednotlivé kategorie včelařů, protože jsou někteří včelaři, pro které je to opravdu obživa a pro druhé je to zájem. Pak jsou také někteří zemědělci, kteří eh, chovají eh, včely jako určitou takovou doplňkovou aktivitu. A někteří to mají opravdu pouze jenom jako zájmovou činnost. Takže v těchto různých eh, skupinách včelařů je nutné prosazovat podobné přístupy, protože ty přístupy se liší. Chci se zeptat, Zda bychom třeba nepotřebovali nějakou školu, střední školu nebo nějakou, nějaký specializovaný kurz, že by bylo možná dobré, kdyby každá země měla specializované středisko pro školení včelařů. Děkuji. Děkuji, pan posedor. Jedna minuta. Ano, děkuji, pane předsedo. Pan Doreman. Chtěl bych něco říci k té první prezentaci. Říkalo se v ní, že populace včel stev vymírají a že také potřebujeme profesionální včelaře. Já si myslím, ne, nejsem si úplně jistý, že jestli to tak opravdu má být, protože mm, existuje celá řada zájmových včelařů, kteří vlastně sice chovají včely pouze jako svůj zájem, ale zároveň jejich práce je velice profesionální. Takže si myslím, že bychom měli vzdělávat všechny včelaře, ať už to dělají jako svou hlavní činnost, nebo ať už to dělají jako e, svou činnost ve volném čase. A není to vždy tak, že ti profesionální včelaři jsou úplně těmi nejlepšími modely. Myslím si, že bychom zkrátka měli vzdělávat obě skupiny Není to pouze tak, že profesionálové jsou nějakým velkým vzorem. Myslím si, že se můžeme prostě všichni učit navzájem od, eh, od sebe. Ještě pan Petrle, jedna minuta. Ano, děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat za to, že mi dáváte možnost ještě jednou vystoupit. Děkuji za tyto prezentace, děkuji za hlavní myšlenky těchto prezentací. Pokud každý rok přicházíme o 30% našich včelstev, tak to je opravdu zásadní věc. Je to frustrující, zejména pro včelařské svazy. Nelze chovat zdravé včely v nezdravém životním prostředí. Musíme něco udělat, dokud zde ještě vůbec nějací včelaři a včely zůstávají. Někteří včelaři nejsou příliš odborně vzděláni a ti jsou pak hrozbou. A to už pak je jedno, zda jsou pouze zájmovými včelaři nebo profesionálními včelaři. Všichni včelaři by měli mít eh, dobré vzdělání a všichni by měli vědět dobře, co dělají a jak to mají dělat. Na evropské úrovni pak potřebujeme jasnou strategii a musíme být koordinováni, musíme se koordinovat. Děkuji. Ano, děkuji. Pan Bogoveč zahájil debatu a také ji zakončíte. Máte jednu minutu, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost ještě jednou vystoupit. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili v této části schůze a kteří zdůrazňovali důležitost a smysluplnost včela včelařství. Eh, v Evropě to není tak, že by včelaři přicházeli do Evropského parlamentu a jak si žádali nebo prosili o peníze. Ne, oni pouze chtějí, aby zde bylo čisté životní prostředí. A na tom bychom se mohli podílet a myslím si, že bychom měli podporovat tyto projekty. A také si myslím, že bychom měli podpořit i slovenský projekt eh, Mezinárodního dne včel. A myslím si, že když budeme se věnovat eh, včelám a životnímu prostředí, jak svět bude lepší. Se přihlásil pan poslanec Feron, takže jedna minuta, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak říkal slavný francouzský politik, když umírají včely, dny člověka jsou sečteny. Já děkuji všem řečníkům, byla to opravdu zajímavá debata. Děkuji také předsedovi za to, že zařadil tuto debatu na pořad jednání, protože to překračuje pouze profesní, ekonomické či politické zájmy. Musíme konstatovat, že bohužel včelaři jsou obětí celé řady různých parazitů a je pravda, že profese prochází krizí a čeká nás ještě to nejhorší včelaři nedostávají žádné očkodnění a přitom eh, včely jsou takovým zrcadlem lidstva. Je to symbol, který se prolíná různými civilizacemi a je to také model organizace a inteligence, který můžeme potrhnout tady v Bruselu. Evropské instituce by se mohly z tohoto modelu inteligence učit. Děkuji tak, tak, řečivíště to. Ano, to určitě. To je důležité a zajímavé. Děkuji. Pane, pane řediteli, pouze tři minuty, prosím. Děkuji, dámy a pánové, za vaše otázky. Pokusím se je zodpovědět. Především bych chtěl říci, že v oblasti včelařství neexistuje žádný rozpor nebo boj mezi profesionálními a takzvanými amatérskými včelaři. Mezi těmito dvěma kategoriemi, které vlastně tvoří jedinou, což jsou včelaři, existuje naprostý respekt a úcta, tím spíš, že jsou na sobě navzájem závislí. Je třeba si uvědomit, jestliže Eh, je třeba přijmout naléhavá opatření, tak je také potřeba, aby ta opatření přijali lidé, kteří se tomu věnují na 100%. A lidé, kteří se tomu věnují na 100%, to jsou profesionálové. A já připomínám to číslo, které je prakticky totožné všude v Evropě. Dnes e, profesionální e, včelaři představují 3% všech včelařů. Amatérští včelaři Ehm, mají ehm, výborné, ehm, mají možnost se vzdělávat v některých střediscích, ta jsou naprosto plná, je vidět, že lidé o to mají zájem, že se chtějí podělit ty školní včelstva, která jsou určená pro amatéry to je výborné a na tom není nic špatného říkat o včelaři, že je amatér. Ale prostě je tu taková skutečnost, že když je tady ohlášená katastrofa, je potřeba přijmout naléhavá opatření lidmi, kteří se tomu věnují na 100% a kteří mají poměrně velká, eh, velký počet včelstev. Reprodukce toho, co my navrhujeme, musí samozřejmě proběhnout v každé jednotlivé zemi. Je naprosto nezbytné, aby každá země měla vlastní e, genetický materiál, vlastní e, včelstva a to, co my teď e, produkujeme v oblasti reprodukce včel e, v Jižní Francii, není určeno třeba pro Bretaň. Ona musí, každá země a každý region musí mít vlastní chovy, vlastní produkci. A co se týče šlechtění královen, což je důležitý bod, protože ta královna je klíčem včelstva. A protože dnes je potřeba obnovit rychle eh, eh, ty Eh, tu populaci, kdy je možná potřeba rychleji vyměňovat královny i v amatérských, i v profesionálních čelstvech, tak samozřejmě potom i tam ta šlechtitelská práce bude práce profesionálů, protože je potřeba, aby to eh, bylo realizováno s vysoce kompetentními pracovníky, což pochopitelně nezvládá každý, ale i eh, amatérští včelaři potřebují tedy vyšlechtěné královny. Takže takže teď je potřeba e, usilovat o to, aby včelaři si se zemědělci podali ruku a jakmile e, zemědělci pochopí, že opilování zvýší produktivitu o 30%, tak bude lepší spolupráce mezi včelaři a zemědělci. Děkuji, pane předsedo. Překonal pan nás. Přesvědčil jste nás, že potřebujeme více školení pro amatérů, aby se stali profesionály. Prosím ještě dvě minuty Paní Simon. Yeah, well, I just, uh, of course, I'm not going to be... No, děkuji, já tedy samozřejmě nebudu mluvit proti vzdělávání. Vzdělávání vždy, je vždy klíčové, ale myslím si, že velice důležitou věcí a i z toho důvodu je, ten, je zde i ten návrh slovenského, uh, eh, slovenského státu, je také komunikace a vzdělávání těch eh, nejmladších protože právě ve vzdělávání nejmladších je budoucnost. Je důležité, aby už děti a mládež chápali, že některé věci jsou v životě eh, správné, normální, že je dobré žít v souladu s životním prostředím. A z toho důvodu bych znovu ještě jednou zopakovala, že podporuji slovenský projekt. Také chci ještě zúraznit, že je to dlouhodobý přístup. Musíme podporovat dlouhodobost a čím více zdrojů dáme do těchto projektů a čím dříve je tam dáme, tak tím lepším způsobem se nám podaří dosáhnout těch eh, lepších eh, lepší situace v budoucnu. Také souhlasím s tím, že životní, zdravé životní prostředí je zásadní pro život včel a také s tím souvisí i snaha po produktivnější, nebo vlastně, že celkově potom to naše životní prostředí eh, bude produktivnější. A nesouvisí to pouze s tím, že chceme více ovoce a zeleniny. Takže pokud bude dobré životní prostředí, tak eh, pak bude i dobrá produktivita. Děkuji. Bylo potřebné spod... Děkuji, bylo to velmi užitečné setkání. Upozornilo se na celou řadu důležitých kroků, my jsme s tím spokojeni, budeme z toho vyvozovat závěry a budeme působit v těch směrech, které jste zde naznačili. Já děkuji všem včetně paní ministrině za tuto iniciativu. Je to opravdu důležitá iniciativa o důležitých věcech pro životní prostředí a pro zemědělství. Ještě jednou děkuji a před dvouminutovou přestávkou bych byl rád, abyste potvrdili doporučení, které vám byly poslány už v úterý večer ze zasedání koordinátorů. Písemná doporučení jste dostali e-mailem, máte to teď i vytištěno, pokud to, pokud tomu nemáte žádná žádné poznámky, tak mám za to, že můžeme přijmout doporučení koordinátoru. Teď máme dvě minuty technickou předsávku a hned začneme, protože máme málo času. Ještě jednou všem děkuji a především tedy paní ministrině děkuji. Two minutes break. Dvouminutová přestávka. Państwa, rozpoczynamy, bo mamy... Dámy a pánové, začneme, protože máme velmi napjatý pořad jednání a dnes bude předsedat, budu tedy předsedat našemu společnému zasedání. Vítám paní Sarbu, která zde zastupuje předsedu výboru Envy pana Laviu. Vítám všechny poslance Vítám také všechny účastníky našeho dnešního zasedání. Máme tlumočení do 22 jazyků s výjimkou estonštiny. Je to také přenášeno online a naším tématem je klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely. Stručné připomenutí. Agri a Envy spolupracují v této záležitosti na základě článku 55. Společná zasedání výboru. Jak si vzpomínáte, 18. prosince Evropská komise zveřejnila dva legislativní návrhy, které se týkají klonování zvířat pro hospodářské účely. A nyní se to vztahuje také ke směrnici 2013 lomeno 0434. Cílem je ukončit používání klonovacích technik v hospodářských zvířatech a uvádění takovýchto produktů na trh. Nechci konkrétněji hovořit, protože za chvíli o tom bude hovořit paní zpravodajka o klonování obecně není využíváno pro hospodářské účely, ale některé třetí země klonování využívají USA, Kanada, Argentina, Brazílie a Austrálie. Aby se zvýšila produkce těch nejkvalitnějších jedinců, anebo aby se také co nejvíce využilo materiálu, který pochází od zvířat, které jsou chovány tradiční technikou nechci hovořit příliš dlouze a proto navrhuji, abychom hned přistoupili k prezentaci. Ještě vás chci upozornit, že dva výbory se rozhodly, že předloží stanovisko, bude to Inta a Jury. K tomu se ještě vrátíme. Dnes zde máme paní spoluspravodajku Renáte Zomr z výboru Envy a Juliu Moj z výboru Agri a představí společný návrh. Nejdříve tedy dostane slovo paní Moj, prosím. Gentili kolegy, Vážení kolegové, děkuji vám především za to, že jste přišli na prezentaci tohoto návrhu směrnice Evropského parlamentu o tak důležitém tématu, jako je klonování zvířat pro potravinářské hospodářské účely. Chci především zdůraznit, že jsme se rozhodli přeměnit to, co vzniklo jako směrnice, v nařízení. Aby tento předpis byl posílený, a aby byl závazný a přímo uplatnitelný ve všech členských státech EU. Při vypracování této zprávy a předkládání pozměňovacích návrhů jsme vycházeli z principů, které jsou pro nás zcela zásadní, a to je zdraví a dobré životní podmínky zvířat, ochrana spotřebitelů a jejich práv, které se týkají transparentnosti a bezpečnosti potravin a také ochrany tradičních metod které jsou používány v tak důležitém odvětví, a sice v zemědělství. Klonování zvířat se bohužel používá v některých třetích zemích Čína, Kanada, Brazílie, USA. To jsou země, se kterými EU má obchodní dohody. Teď třeba jednáme o TTIP se zemí, kde se tato praktika používá už velmi dlouho. Když se otevřou hranice, tak potravinářské a zemědělské produkty z USA se sem budou hrnout a Evropa se čím dál více bude setkávat na svých stolech s produkty, které by mohly pocházet například z klonování, pokud zde nebude zajištěno náležité označování. Statistiky, které máme k dispozici, Eurobarometr 2010, které se týkají toho, jak se evropští občané dívají na možnost klonování, že by se to stalo standardně používanou rozmnožovací technikou u zvířat, tak občané jsou jednoznačně proti. A proto chceme zdůraznit, že je důležité, aby dovoz potravin pocházejících eh, ze zvířecích klonů byl zakázán v Evropské unii. Pokud nebudeme mít eh, přesvědčivé vědecké důkazy o tom, jak působí dlouhodobá konzumace takovýchto zvířat nebo tedy takovýchto produktů, naše práce se zaměřuje především na ochranu dobrých životních podmínek zvířat. Samotný článek smlouvy o fungování Evropské unie o tom hovoří, nebo oni hovoří jako o cítících bytostech a proto si zaslouží zvláštní ochranu v průběhu celého životního cyklu. Máme k dispozici vědecké poznatky, které jsme velmi podrobně prostudovali a narazili jsme na celou řadu kritik technik klonování. Většina z nich se týká negativních dopadů na zdraví zvířat. Když tyto, tato zvířata trpí, fyzicky trpí, Další faktor se týká ohrožení biologické rozmanitosti a genetické rozmanitosti. To jsou dva faktory, které jsou mezi cíly Evropské unie a nemůžeme se jich vzdát. Proto podle nás není vhodné dělat seznam hospodářských zvířat, protože v seznamu komise nebyly takové zvíře, taková zvířata, jako jsou ryby a drůbež, které v některých zemích jsou předmětem klonování a které jsou důležitou potravinou pro většinu evropských občanů. My rozhodně nechceme, aby v zájmu urychleného zisku jsme tady předkládali nějaké výsledky vědeckých studií, které trvaly třeba 4-5 týdnů. Já doufám, že se dohodneme na pozměňovacích návrzích, na kompromisech, abychom chránili zdraví občanů a také zdraví zvířat. Děkuji. Bardzo děkuji, paní... Děkuji, paní poslankyni. A prosím další spoluspravodajku. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně Julia Moy řekla už v podstatě to hlavní. Tento parlament eh, a to mě těší, je velice kritický k klonování a víme, že naši občané si to nepřejí z velké většiny a mě potěšilo, že na schůzi stínových zpravodajů, která se k tomuto tématu konala, zástupci všech frakcí sdíleli tento kritický pohled. Já doufám, že v celém parlamentu ve všech výborech budou kolegové stejného názoru. Klonování je poměrně kontroverzní technika, moc dobře to nefunguje, slyšeli jsme to během slyšení. Za posledních 10-12 hm, let nedošlo k žádnému zásadnímu pokroku. A e, řekla bych, že to tedy dokazuje, že to nebude fungovat ani v budoucnu. Eh, zvířata tím trpí, je tam vysoká úmrtnost klonů, ta eh, úspěšnost klonování je velmi nízká. A co se týče utrpení zvířat, tam si nemyslíme, že eh, i máme právo Eh, jim toto způsobovat. Zemědělská politika kromě toho chce brát eh, v úvahu zájmy spotřebitelů, vždy jsme se byli za jejich eh, ochranu a jestliže to spotřebitel nechce a ani to pořádně nefunguje, úspěšnost skloňování je velmi nízká, tak pak si myslím, že celkem oprávněně žádáme o úplný zákaz klonování v Evropské unii. Je to důležité, a kolegyně to také říkala, aby všechna zvířata byla do tohoto zákazu zahrnutá, to znamená nejenom skot, prasata, ovce, koně, ale také ryby a drůbež. Protože i e, v tom, těchto případech se klonování používá a je důležité, e, aby výzkum zůstal povolený. My nejsme proti výzkumu, a je potřeba mít možnost eh, používat klonování třeba pro zachování některých ohrožených druhů, proto aby třeba nezanikly zcela, ale pro potravinářskou výrobu prostě klonování nepotřebujeme. Jak už jsem říkala, moc to nefunguje a ta zvířata tím strašně trpí. Kromě toho ani nevíme, jaká dlouhodobá Eh, jaké dlouhodobé důsledky může mít konzumace eh, jaksi masa eh, klonovaných zvířat. Proto jsme také navrhli spíš než směrnici přijmout nařízení pro to, aby ve všech členských státech se postupovalo stejně, aby se to nešlo obejít nějakou odlišnou interpretací. Takže jak jsem už říkala, vážení kolegové, já doufám, že podpoříte tento návrh. Myslím si, že je potřeba ukázat jednotný postoj, protože Rada ministrů rozhodně naši pozici zcela nezdílí takže proto je potřeba být jednotní. A chtěla bych také poděkovat kolegyni Julie Moj. Moc pěkně jsme spolupracovali a doufám, že tak tomu bude i nadále. Děkuji za prezentaci. Děkuji za prezentace společné zprávy, která byla zajímavá a hlavně v souladu, to je důležité pro naši práci. A Teď bych dal slovo zástupcům stínových zpravodajů. Prosím, maximálně dvě a půl až tři minuty, ne více, protože máme také spoustu zájemců ze sálu. Takže dvě a půl minuty, v nejhorším tři, ale ani o vteřinu navíc. Jako první má slovo paní poslankyně Ajuso, dvě a půl minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co zde zaznělo. A souhlasím s tím, že spotřebitelé ani poslanci nechtějí, abychom v Evropské unii měli klonovaná zvířata. Nechceme, aby se klonovala kvůli produkci. Je nás většina a je to třeba akceptovat. Nicméně je to technika na vylepšování zvířat. Další technika, jako svého času byla umělá inseminace, která, když se objevila, tak byla také novinkou. Kdybychom to zakázali pro výzkum, tak by to byla opravdu chyba. Ale pokud to zakážeme, tak to musí být z důvodu dobrých životních podmínek zvířat a ne kvůli zdraví a bezpečnosti potravin, protože studie už dokázaly, že toto žádný problém není. Pokud to chceme zakázat, tak to prostě zakažme a tečka. Ale nemůžeme hledat nějaká opatření, abychom to mohli různě obcházet a potom, abychom to mohli tedy zakázat. Prostě nemůžeme nutit nikoho k žádnému označování a k dohledatelnosti až do čtvrté, páté generace, protože ekonomicky je to zcela neudržitelné. A navíc, jak můžeme ověřit, že tam nedošlo k podporu, to vám nikdo neskontroluje. Takže nepoužívejme prostě žádné kličky, abychom to mohli zakázat. Prostě to zakažme, zakažme konzumaci a prodej klonovaného masa. Atentátem na výrobní sektor by bylo zakázat dovoz reprodukčního materiálu z jiných zemí, protože jsou to velmi dobré materiály, oni o ně mají zájem a proto za ně hodně platí, aby mohli dovést. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za čas. A teď je eh, paní místopředsedkyně. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc coraportorilor pentru efortul depus în... No, děkuji za slovo. Já bych jim prvé chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za úsilí, s jakým vypracovali tuto zprávu. Všechny zprávy, všechny údaje ukazují, že naši občané jsou proti tomu, abychom používali klonování zvířat pro potravinářské účely a proto je přirozené, že chceme zakázat klonování v Evropské unii a že se tedy eh, chceme zakázat i odvozené produkty. Já to tedy podporuji. Ještě mi dovolte několik eh, specifických komentářů k této zprávě. Za prvé, podporuji návrh eh, toho, aby zde, bylo, aby zde místo směrnice bylo nařízení založené na jednom právním základu. Umožňuje to, umožní to lepší kontrolu tohoto tématu, které je důležité pro parlament. Také se díky tomu, že to bude nařízení, bude toto, tento předpis uplatňovat stejnoměrně a jednotně ve všech členských státech. A zabrání se, eh, tím se také vyřeší to, s jakým spoštěním je tento právní předpis eh, teď přijímán. Souhlasím s tím, aby tento zákaz se také týkal i zvířat, které se používají třeba pro sportovní účely. Měli bychom zakázat kolonování zvířat, které jsou pro potravinářské účely a pro sportovní účely. Teď už máme zákaz steroidů u sportovních zvířat, takže proč bychom v této oblasti měli dovolovat klonování? Co se týče dohledatelnosti a označování výrobků, o tom se už hovořilo během jednáních o nových potravinách v roce 2011, takže už o tom teď nechci hovořit. Na závěr eh, také vítám doložku o přeskumu a také důraz na monitorování toho, jak veřejnost vnímá klonování. Myslím si, že tato zpráva bere dobře v úvahu veřejné mínění a legislativa by měla právě vycházet z přání našich občanů. Děkuji. Bardzo děkuji tež před časem paní. Děkuji i za dodržování času a nyní paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce nebo oběma zpravodajkám jejich, za jejich práci. Chci vám také říci, že nástroj nařízení mě připadá nejvhodnější pro regulaci klonování zvířat pro hospodářské účely. Plně tedy souhlasíme tím, co udělali zpravodajky, aby to prostě nebyla směrnice, ale nařízení. To znamená, aby bylo přímo vymahatelné v členských státech. Mám určité pochybnosti o sloučení těchto návrhů s různými právními základy. Nevím, jestli tam potom nevznikne problém s právním základem. Ale v každém případě ten návrh sám o sobě mně připadá dobrý zákaz, který zde chceme zavést, souvisí s životními podmínkami zvířat. EFSA je toho názoru, že technika klonování působí utrpení zvířatům. A to je základ, který by měl být hlavní pro nás, pro zákonodárce v okamžiku, kde budeme regulovat klonování zvířat pro hospodářské účely. Musím ale říci, že postup této techniky ke kterému by mohlo dojít v budoucnosti, by mohl vyřešit tu otázku životních podmínek zvířat. Nevíme to, nevíme, kam až dospěje vědecký pokrok. Prostě by se mohl vyřešit ten problém s utrpením zvířat, který pro nás v současné době představuje handicap a chceme tomu zabránit. Takže v budoucnosti to už možná nebude a proto ten zákaz podle mého názoru by měl být, jak navrhuje komise, dočasný. Líbí se mi pozměňovací návrh 5 zpravodajek, kde se hovoří o určení, nebo kde se vypouští odkaz na určité druhy. Já si myslím, že nemá smysl tady vyjmenovávat různé druhy. Je třeba prostě zakázat veškeré druhy. A také mně připadá vhodné vypustit konkrétní druhy Ovšem podle mě to slovo specifický by tam mělo zůstat, protože EFSA hovoří o vědeckém hodnocení, takže to vědecké, to slovo vědecké by tam mělo zůstat. Ta dohledatelnost, dosleda, dosledovatelnost a zavedení systému označování je podle mě velmi vhodný. Problém je, že jediný způsob, jak rozlišit, klonované zvíře od běžného zvířete, to by byl registr, databáze, jejíž fungování by záviselo i na třetích zemích, které provádějí klonování. A konečně, myslím, že v případě, že by ten zákaz byl skutečně dočasný, jak říká komise, že by bylo vhodné já nesouhlasím s těmi potomky. A potom, zahrnutí reprodukčního materiálu, to by podle mě poškodilo naše zemědělce a dobytkáře, protože by nemohli dovázet genetický, dovážet genetický materiál. To je vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Je zde někdo, kdo je pověřen tím, že má vystoupit za pana poslance Nikolsna a pana Vojčechovského? Nikdo tady takový není, takže paní poslankyně Miller, prosím. Ja, Herr Vorsitzender, die Berichterstatter haben uns eine... Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajky nás seznámili se zprávou, která odráží veřejné mínění. A já mám také německé rozhodnutí, kde e, zákaz klonování je velice e, jaksi příznivě přijatý, včetně označování e, výrob klonovaných produktů. E, po tom slyšení, které proběhlo, si uvědomujeme, že pes je zakopaný v detailu a že je těžké zavést systém skutečné kontroly, který by opravdu mohl být transponovaný, protože to fyzicky nejde. Rozlišit mezi zvířetem e, klonovaným a neklonovaným, to znamená nalézt toho předka, to zvíře původní klonované. Takže nicméně si myslíme, že návrh komise je dobře vyvážený a teď, co se týče transpozice, budeme mít problém eh, realizovat dobrý eh, systém kontroly. Také jsme nenašli odpověď na otázky spojené s dopady typu, během slyšení. Takže pokud bychom prosadili eh, sledovatelnost a označení, pak by to znamenalo zákaz dovozu masa, eh, hovězího masa, protože my prostě nevíme, jestli některá klonovaná zvířata tam již existují na trhu a já jsem v těžké pozici, protože já chci zakázat klonování v Evropě, ano, ale jak máme garantovat označení produktů třeba u potomků ehm, klonovaných zvířat a tady si myslím, že je potřeba nalézt realistické použitelné řešení. A to je to nejdůležitější pro nás. Pan poslanec Federli. Děkuji, pan poslanec Federley. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag instämmer i vad min kollega Müller precis har sagt. I väl... Děkuji. Já souhlasím s paní kolegyní Müller. Musíme studovat tuto zprávu a myslet si, že zachází příliš daleko. Komise ve svém návrhu vychází z toho, co předložila EFSA a to je velmi dobrá zpráva. A také paní Aguilera hovořila ve prospěch toho dočasného zákazu. Víme, že klonovaná zvířata trpí že jsou v současné době poškozována, ale pokud se uzavřeme vědeckému pokroku do budoucna, tak by to bylo absurdní. Leonardo da Vinci se snažil rozvinout techniku létání u lidí. Kdybychom dříve zakázali lidem, aby létali, tak bychom asi se daleko nedostali. Musíme mít intelektuální integritu, která nám umožní otevřít se do budoucna když se zlepší technika, když se objeví nové vědecké poznatky a zvířata, klonovaná zvířata už nebudou trpět. Takže já si myslím, že ten zákaz by měl být dočasný a v tomto smyslu podporuji myšlenky komise. A není možné do toho zahrnout všechna zvířata. Já si myslím, že komise ten seznam vybrala poměrně citlivě seznam zvířat a zvířecích produktů. Jak označovat tyto produkty, to je velmi obtížná věc. Pokud ten genetický materiál je použit eh, především pokud hovoříme o mase nebo o dovážených eh, zvířatech, dovážených produktech, eh, Musíme vědět, jakým způsobem probíhá kontrola zemích původu. Myslím si také, že musíme být upřímní a říci, že ta zpráva je dobrá, ale jde o ochranu sektoru výroby masa. Je zde také spousta genetického materiálu, který pochází z evropské mléčné produkce a krávy se neklonují stejným způsobem jako drůbež. Takže pokud se zakáže tato technika, tak by se to uplatňovalo na celý sektor chovatelství zvířat. Pan poslanec Ek. No, a, OK. Před, no, no, no, na ušadu, pan, pan, posl, pan poslanec Pan poslanec Ek, stínový zpravodaj. Ja, ich möchte mich äh, bei den Berichterstattern bedanken. No, ja, já bych na začátek řekl, že děkuji oběma zpravodajkám. Za velice informativní zprávu vítáme jejich přístup, protože víme, že ve všech částech Evropy panují takové obavy, ať už jsou odůvodněné či neodůvodněné. A myslím si, že musíme přijmout eh, stanovisko spotřebitelů, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že nechtějí na svých talířích maso z eh, zvířecích klonů. A myslím si, že tato zpráva odráží mm, tento názor spotřebitelů velice věrně. Jedna věc je negativní, už o tom hovořil předřečník. Měli bychom Měli bychom být otevření vůči budoucnu. Ten eh, kolega hovořil o tom, že Leonardo da Vinci zkoušel létat, ehm, že musíme být otevření, ale já chci říct, že je to rozdíl, protože tam šlo o letadla a letadla nejsou vnímavá zvířata. Zde hovoříme o citlivých zvířatech, takže to je rozdíl. Takže si myslím, že to, co zde děláme, děláme jak pro spotřebitele, tak i pro zvířata a že je to tedy pozitivní zpráva. Děkuji pan poslanec Bove. Oui, monsieur le président. Euh, ano, děkuji pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat paním Sommer a paní Moj za výbornou práci. Řekl bych, že to, co udělali na toto téma, by se mělo konat častěji. Ta práce byla konstruktivní, byly vzaty v úvahy úvahu, úvahu jaksi přání evropských občanů a Evropský parlament by se měl z této práce inspirovat. Myslím, že tento text právem chce nahradit směrnici nařízením, eh, že jsme tedy nepadli do té hm, eh, pasti, kterou nám komise nastavila dvěma odlišnými texty, takže to je, myslím, dobré, co se týče formy. Co se týče obsahu, Eh, je tam, myslím, všechno, eh, to znamená jednak otázka pohody zvířat, jednak otázka biodiverzity, která také byla dobře zdůrazněna se všemi důsledky, eh, které ty, ty klonovaná zvířata vlastně s sebou nesou patenty pro, dali, při další reprodukci. A to je zase problém. Problém také s používáním hormonů, a všech eh, technik používaných při klonování. A dále, co se týče dovozu eh, potomků klonů, je úkolem dovozců dokázat, že ten dovoz není z klonovaných zvířat. My musíme samozřejmě stanovit pravidla, ale dovozci mají eh, říci, jaká je tedy tam ta vysledovatelnost. A na rozdíl od toho, co říkal kolega, já si myslím, že otázka obchodní je méně významná než otázka zdraví zvířat a prostě někdy se musí obchod omezit, jestliže je v rozporu s kolektivními zájmy občanů. Takže já myslím, že toto je velmi pozitivní postup a musíme pokračovat tímto směrem a ta práce mm, společná mě moc těší. Pan posel. Pan poslanec Bart Stas. děkuji, u, Děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím s tím, co právě řekl José Bové. Je to opravdu vynikající zpráva, chtěl bych poděkovat oběma zpravodajkám. Zelení souhlasí s přístupem, který navrhují zpravodajky. Ten přístup je správný. Je správné, že si zde vybíráme právní základ a z těch dvou směrnic chceme jedno nařízení. Co se týče obsahu, tak si myslím, že opravdu zpravodajky udeřily na správnou strunu, protože reagují na obavy spotřebitelů ohledně nezávadnosti potravin. Také mě zajímá, jaký na to má názor Evropská komise. Víme, že Evropská komise v této debatě zastává takovou trošku zvláštní roli. Od roku 2008 už se vlastně věnujeme těm takzvaně novým potravinám. A e, vlastně nevíme, jestli ta komise bere vážně návrhy parlamentu. Protože komise e, až, až trošku jaksi e, ustoupila pod tlakem komisaře de Guchta. A myslím si, že to, co teď nabízejí zpravodajky, je určitou cestou, ke kvalitnějšímu textu, který má také plnou podporu zelených. Děkuji. To zjednocení. Ano, určitě to sjednocení v této záležitosti na úrovni komise, politických frakcí a poslanců, to je opravdu výjimečně vysoké, ale je to také společné očekávání. A nyní pan poslanec Marko Afronte. Ten tady není? Takže v tom případě Dám slovo jednotlivým poslancům, kteří se přihlásili. Prosím, minutu a půl, ne více. Paní poslankyně Schreier jako první. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, als het gaat om GGO-vrij... Děkuji, pane předsedo. Bez geneticky modifikovaných produktů. Ano, to jsem vždycky říkala, ale náš premiér je momentálně v Číně a byl tam vyfotografovaný s klonovanými vepři. Takže to vyvolalo eh, živou diskusi a já bych ráda položila několik otázek eh, paním zpravodajkám. Chci se zeptat, zda opravdu dokážeme realizovat to, co tady píšeme. Za druhé, ne, ne, opozdíme se potom na mezinárodní úrovni a dále označení, semeno a tak dále. Co to znamená zpátky do třetí generace? Co to znamená pro naše odvětví? Jaké obraty to představuje? Víme, co děláme? A pak je tu otázka tý typu a my tady hovoříme jménem spotřebitelů, ano, to se říká často, já tady hájím zájmy spotřebitelů, ale není realita taková, že v současné době je mnoho evropských produktů zpracovaných v Evropě, ale pocházejí třeba z Andory a jsou ze sklonovaných zvířat a to my je nejme? Poslanec Ferran. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Na jedné straně velká většina evropských spotřebitelů a chovatelů je proti klonování, ale současně má Evropa e, problém s určitou krizí, kterou společná zemědělská politika neřeší. Takže proč tady musíme zuřivě diskutovat o něčem, co je předmětem koncenzu? Proč nezakázat klonování a jeho produkty rovnou a nezaměřit se na urgentnější témata. Odpověď na všechny tyto otázky většina z vás zná, ale málo kdo si troufne ji říci. Je potřeba eh, více harmonizovat eh, v terénu eh, legislativy Unie a Spojených států, tak abychom odbourali další překážku v našich jednáních. Vážení kolegové poslanci, jestliže budeme dál tiše tolerovat takovéto praxi, abyste se tady nechali eh, jak si školit jako eh, žáčci ve škole a hovořit o, o praktikách, které stejně žádný občan nechce, tak potom žádný nebude ani chtít takovou Evropskou unii. Ani posel Kostinger. Paní poslankyně Kostinger. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma spoluspravodajkám za vynikající práci. Myslím si, že slyšení s odborníky, která proběhla, byla velice dobrou základnou pro další jednání i pro tuto zprávu. Vypadá to, že v této oblasti jsou některé hluboce zakořeněné problémy. Mm, souvisí to, jak je to s dalšími generacemi těch klonovaných zvířat jak je to s těmi geny. Už jsme řekli, že v Evropě nepotřebujeme klonování, protože máme vynikající reprodukční metody, metody a také vynikající metody chovu, které zde byly mm, vypracovány. Myslím si, že jsme mezi nejlepšími na světě. Jsme jednotní v tom, že nechceme tyto techniky klonování a musíme stát za tímto zákazem. Za žádných okolností Nechceme to, aby v každé zemi to vypadalo jinak, v každé zemi byla jiná pravidla, v jedné zemi by to eh, dovolili, protože by to považovali za dobrou věc, v jiné evropské zemi by to zase eh, sváděli všechno na Evropskou unii, pokud by tam z toho vyplynuly nějaké problémy. Takže je důležité, aby abyste nebyl tento přístup eh, chaosu, kdy každý členský stát bude mít tu právní úpravu jinou. Rovněž co se týče dohledatelnosti, tak i to, co říkala komise, je takové dost problematické. Nemělo by být eh, více byrokracie. Naopak eh, komise eh, musí tento problém řešit statečně. Myslím si, že ten původní návrh se směrnicí, řešit to směrnicí nebyl moudrý. Podporuji tedy to, abyste byl přístup prostřednictvím nařízení a je to důležité k tomu, aby zde v Evropě byla kvalitní produkce a myslím si, že se bez toho můžeme, bez toho klonování odbít. Nyní pan Hausling. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také pogratulovat oběma spoluspravodajkám. Panuje jste poměrně velká schoda. Zároveň musíme říci jasně, že zde nehovoříme o šlechtění zvířat, jedná se spíše se o etické otázky. Zda využít tuto technologii. Také zde máme otázky ochrany zvířat a právě kvůli ochraně zvířat by mělo být klonování zakázáno. Důvodem je to, že klonovaná zvířata mají, trpí různými anomáliemi a také trpí vyšší umrtností. Není to, že, není to žádná zázračná technologie, je to prostě vlastně způsob, jakým vytváříme strádání zvířat. Pokud bychom v Evropě umožnili klonování zvířat, tak bychom museli změnit eh, všechny související struktury, protože klonování to není něco, co provádí eh, malí chovatelé, drobní chovatelé, spíše velké firmy, monopoly. A mám právě pocit, že vlastně té ty velké firmy se snaží jak si utrhnout si tento kus trhu pro sebe. A myslím si, že to tedy nepotřebujeme, jak už se zaznělo. Otázka označování, to je také dost eh, zajímavá otázka, zejména jak je to s označováním těch potomků nebo masa z těch potomků druhé generace a tak dále bylo nám řečeno, že to je velice obtížné. Komise také říkala, že to je strašně obtížné, ale já si myslím, že oni vlastně pouze chrání v podstatě zájmy amerických lobbystů. Souvisí to i s dohodou TTIP. Myslím si, že komise začíná být alergická na některé věci, takže třeba tuto věc musíme dobře ošetřit v dohodě TTIP, protože v Evropě nechceme toto označování. Děkuji. Nyní paní poslankyně Miller. Nebo ne, paní Milio. Paní Miller. Děkuji, paní, pane předsedo. Ne, paní Melior, pardon. Paní Melior. Děkuji, také bych chtěla poděkovat zpravodajkám, že hájí zájmy spotřebitelů z celé Evropy. To je takovým hlavním poselstvím celé této zprávy. Vyjádřením záměru zakázat klonování v celé Evropě reagujeme i na přání jednotlivých eh, politických skupin. Myslím si však, že ne všechny věci lze vyřešit nařízením a jsou zde hlavně dvě věci, které bych chtěla zmínit. Za prvé, neexistují žádné celosvětové normy, které by se týkaly označování původu a dohledatelnosti původu. Ani nevíme vlastně, zda to Eh, ta potravina je z eh, první, druhé, třetí nebo čtvrté generace zvířecích klonů. A pak je zde ještě další otázka, jak je to tedy s těmi produkty ze zvířecích klonů. Souvisí to totiž i s různými obchodními dohodami a souvisí to i s otázkou jednotného trhu v Evropské unii. Myslím si, že tyto věci trošku eh, zabrání tomu, aby to nařízení prošlo lehce, protože to opravdu Eh, souvisí s těmito věcmi, takže na to se budeme muset ještě podrobněji podívat. Další věc je etická otázka, která souvisí s eh, dobrými životními podmínkami zvířat. Právě kvůli tomu se k tomu stavím kriticky. Myslím si, že nařízení musí jasně říci, že v Evropě nechceme klonovaná zvířata. Nyní pan Andrew. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval spolu s pravodajkám za kvalitní společnou práci. I já si myslím, že je důležité, abychom směrnici změnili na nařízení. Jistě podporuji texty, které jsou nám navrženy, myslím si, že je však třeba tyto návrhy upřesnit a k návrhu nařízení připojit i otázku dohledatelnosti reprodukčního materiálu a také potomků první generace, stejně jako označování produktu pocházejících z klonovaných zvířat i z potomků první generace, bez ohledu na zvířata. Připadá mě to nutné a realistické. Pan posel Líze, bardzo proszę. Pan poslanec Líze. Není tady? Takže paní poslankyně Rýs. Děkuji, pane předsedo. Já stejně jako předřečníci děkuji našim spoluspravodajkám. Otázka klonování je pravděpodobně součástí těch několika velmi citlivých, abych neřekla výbušných otázek před evropským veřejným míněním. Já plně souhlasím s tím pocitem, který potvrzuje i Eurobarometr a také souhlasím s tvrzením, že klonování působí zvířatům utrpení. Já k tomu chci ještě dodat, že dnes s tímto tvrzením souhlasím, ale mám velkou naději pro budoucnost a děkuji paní Ajusu za to, že připomněla, že všechny znepokojivé otázky se týkají etiky a trpení, utrpení těch zvířat a ne zdravotních důvodů. Mám zde jednu otázku pro paní Zomer a jednu pro komisi. Děkuji za to, že vyloučila výzkum z pole působnosti tohoto pravděpodobně tedy nařízení a zároveň jsem překvapena, že ve svém úvodním prohlášení řekla, že tato technika nebude fungovat. Já Nechci se vracet k člověku na měsíci nebo k letadlům, ale nemám křišťálovou kouli. Nicméně věřím v budoucnost, myslím, že ty techniky do budoucna mít budeme. Mám zde usnesení parlamentu z doby před dvěma lety, rok 2013, tam paní Zomer, na rozdíl od dneška, navrhuje všechno zamítnout, všechno zakázat, včetně potomků první generace, Teď jde o zákaz techniky a také klonování zvířat, eh, nebo tedy používání klonovaných zvířat. Nicméně došlo tam tedy k přitvrzení pozice, tam se vůbec původně nehovořilo o potomcích a potom otázka na komisi. Ta otázka, ano pane předsedo, už končím, ale je to obtížné u tak důležité otázky. Zajímalo by mě, pokud jde o tu dohledatelnost, proč komise ustoupila v porovnání se svým požadavkem z roku 2010 už se tam ta dohledatelnost vůbec eh, neřeší. Já vidím vše kladívko, i když jsem neskončila, tak končím. Děkuji, nyní pan poslanec Líze. Já, danke. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem nakrátko opustil tuto místnost. Chtěl bych poděkovat oběma spoluspravodajkám za návrh zprávy i za to, jaký jasně srozumitelně prezentovali. Celá, věcí, celá řada věcí už zazněla. Já bych tomu chtěl dodat dvě věci. Za prvé, jak paní Renáte Zomr popsala, eh, existují určité velké problémy v technologiích kolonování. Vede to ke strádání zvířat, k tomu, že zvířata trpí různými nemocemi. A jak tedy v budoucnu, jak to bude v budoucnu, tak buď to zůstane i nadále velkým etickým problémem, a řekneme si, že lidé, kteří to dnes zamítli, tak měli pravdu, anebo se také může stát, že třeba v příštím desetiletí se ta technologie vylepší a pak eh, vlastně nebudeme mít problém, protože vlastně všechno, co bude používáno u zvířat, se bude používat i u lidí. Takže zatím vlastně je zakázáno klonování lidí, protože je to nebezpečné, ale pokud by třeba v budoucnu bylo dovoleno klonování lidí, tak potom by tedy došlo k tomu, že mm, budeme klonovat lidi. Takže si myslím, že opravdu bychom měli postupovat velice eh, jaksi ome, omezeně, omezovat tuto oblast. Zejména pokud se dále nechceme e, účastnit eh, těchto Ehm, nebo nechceme podporovat toto rozšiřování, klonování. Měli bychom trvat na zakázání klonování a také i na zakázání využívání masa druhých eh, generací. Poslanec Glezos. ξεχνάει ότι είναι δημιούργημα Pane předsedo, lid, lidé se často eh, považují za něco navíc, za něco, že, že jsme nad zvířaty, že jsme jaký, jakými si uh, mistry světa, nebo že tedy my jsme eh, něčím, co bylo také stvořeno, že jsme na něčím výš. Zde se hovoří o klonování, o technickém, technické technologii, třeba klonovaná zvířata, klonovaná kuřata nebo slepice nesou víc vajec, nebo klonované krávy mohou mít větší dojevost, takže tam jsou určité hospodářské výnosy. Já si myslím, že bychom měli zakázat klonování u všech druhů. Je pak pravda, že ta, ta výzkum a věda by mělo stát stranou, ale i tam by mělo být určité omezení, které by mělo zabránit eh, utrpení zvířat které rovněž může plynout z klonování. Myslím si, že co se týče živočišné výroby, chovu zvířat a zemědělců, tak děkuji pan poslanec Balco. Köszönöm a szót. Megnyugtató volt hallani, hogy a raportőrök mennyire... Děkuji. Je zajímavé, do jaké míry Spravodajové se, zpravodajové se projevily jasně. Já bývám skeptický k tomu, jakou legislativu budeme mít po získaných zkušenostech. Dnes mm, je důležitý třeba zákaz geneticky modifikovaných rostlin a v listopadu se dokázalo, se podařilo vypracovat krásný návrh legislativy a v prosinci potom po konzultacích s radou komise eh, nebo eh, prostě se radila se s radou, rada řekla, no jo, ale bohužel my se budeme držet svého názoru. Takže ono je důležité mít Eh, dobrou eh, legislativy, ale, legislativu, ale tam jsme viděli ten značný ústup třeba ze strany komise. Jinak eh, komise také odráží názory občanů. My budeme mít dobrou legislativu jedině tehdy, když rada na, během příštích jednání dokáže říci, bohužel parlament nám toto nedovolil. Pan posel Agniu. Pan poslanec Agniu. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji. S tímto tématem klonování si myslím, musíme brát na mysli také to, že eh, je to těžké Eh, těžké vlastně mm, pojmout toto téma ve své šíři. Lidé vždycky usilují o zlepšení genetického fondu zvířat, už eh, se to tak děje dlouho. A když někdo se domnívá, že klonování je tím nejlepším způsobem, tak velice čas, velice brzy přijde někdo, kdo stejně ještě přijde s něčím dalším, co je ještě lepší než klonování, než je ten klon. A ukáže se, že to klonování vlastně bylo pouze jedním takovou jednou cestou. Takže já si myslím, že jsou zde e, velké problémy spojené zatím s tím klonováním, třeba velká umrtnost zvířat. Takže zatím, i když tam můžou být hospodářské výsledky nebo ekonomické výsledky, tak je to zkresleno, nebo tedy je tam špatné to, že tam je vysoká umrtnost e, zvířat. Ještě bych chtěl říci, že samozřejmě je tam i pozitivní aspekt. Představte si třeba situaci, kdy Scott onemocní nějakou eh, nemocí, eh, ta nemoc eh, se šíří, protože třeba přenašečem je i člověk a prostě ten dobytek hyne. A pak někdo tedy naklonuje zvíře, které bude odolné vůči této nákaze a možná by to tedy mohlo pomoci, takže neměli bychom nikdy zapomínat, že to může mít určitý pozitivní aspekt, toto klonování, ale vždycky mě e, trošku znepokojuje to, že e, zde bude vlastně nějaká, e, nějaký, nějaká evropská legislativa a e, pak si zase vlastně ještě každá země to může nějakým způsobem upravit, nějak to vyšperkovat. A co se týče mm, Británie, tak my jsme v naše supermarkety zatím nedováží nebo pokud, pokud, bychom, pokud, by byl ten, pokud by byl ten zákaz eh, dovozu takového masa, tak by nás to také ochránilo třeba i před dopadem TTIPu. Informovat. Chtěl bych informovat o tom, že nás navštívila skupina bavorských zemědělců na pozvání paní Miller. Vítáme vás srdečně a děkujeme za vaši návštěvu. A teď pan poslanec Hojbuš. Paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Ráda podpořím návrh, který byl předložen. Vyslechli jsme si, že panují velké obavy, také i z toho, že to označování nebude dobře prováděno, ale to je přece naší prací. E, my jako politikové máme e, vyslyšet obavy spotřebitelů a reagovat na ně. A to si myslím, že bylo právě učiněno touto zprávou. Teď musíme ještě přemýšlet o tom, jak zavést ta e, označovací pravidla do praxe. V roce 2010 přinesl Evropský parlament zákaz na dovoz klonovaných e, zvířat, nebo tehdy se tedy o tom jednalo, takže není to nic nového. Také existuje zákaz na eh, nezákonně těžené dřevo. Takže i tehdy jsme přemýšleli eh, o tom, jak to vlastně potom, jak ta pravidla, která jsme odhlasovali, jak je zavést do praxe, jak je provádět. Pokud zde bude dostatečná politická vůle a přesvědčení, že klonování zde nemá místo, a to se zde dnes ukazuje v té diskusi, tak pak musíme vyvinout úsilí abychom ten právní předpis eh, zavedli do praxe. A to je naší prací jste v Evropském parlamentu. Máme zastupovat zájmy spotřebitelů. Evropští spotřebitelé nechtějí klonování. A ti, kteří prosazují dohodu TTIP, tak vždy říkají, že všechny standardy zůstanou zachované. Komise dokonce říkala, že všechny standardy a normy jsou uhelným kamenem jednání, A teď, se, teď to vypadá, že ta situace trochu jiná. So Děkuji a nyní pan poslanec Des. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Renátě Zomr i paní Julie Moj, mým kolegyním, za práci, kterou odvedli na tomto tématu klonování. Vypadá to, že zde ve výboru se v zásadě shodneme. Já sám jsem se také věnoval, nebo stále se věnuji chovu zvířat. Myslím si, že klonování je něco zbytečného, myslím si, že to nepotřebujeme. Mm, máme dobré výsledky, třeba eh, v chovu skotu provádíme transfery embryí, což postačí, takže se nemyslím, že se nemusíme pouštět do této speciální sféry reprodukční technologií. Orgán EFSA hovoří o tom, že 85 až 95 embryí, která se využívají klonování vedou k, vlastně k tomu, že ta embrya nakonec hynou. To znamená téměř všechna eh, embrya, téměř všechny ty, já si myslím, že to prostě není nutné, tato technologie. Děkuji, pan poslanec Hajtoma. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co už řekla moje frakce, ale chci říci, že bychom neměli všechno dát do nařízení nebo do zprávy, která se připravuje v Bruselu. Protože může to vypadat hezky na papíře, ale musí to být také uplatnitelné v praxi. Příklad z mé strany. Když se inseminuje a použije se sperma klonovaného býka, tak potom mléko té krávy, která byla inseminovaná tímto býkem, tak se smíchá s mlékem jiných kráv a bude tam jenom jedna jediná klonovaná kráva, ale všechno se to vlastně promíchá. Děkuji poslancům za jejich vyjádření a nyní poprosíme představitele komise. Máme tady pana ředitele Michaela Flueha. Prosím. Pan direktor. Pan ředitel Flueh. Are you ready? Jste připraven? Um. Děkuji, pane předsedo. S velkým zájmem jsem si vyslechl celou řadu komentářů, které jste zazněli. Musím nejprve říci, že souhlasíme a oceňujeme, že jste panuje snaha zakázat klonování a také dovoz potravin z klonovaných zvířat tady se komise a parlament poměrně tedy shodnou. Panují určité neschody ohledně rozsahu toho zásahu, který tady je vlastně rozdíl mezi tím, co navrhuje komise a co teď navrhuje Evropský parlament. Za prvé, chcete rozšířit zákaz i na další zvířata. Návrh komise uvažuje pouze o druhých zvířat, kde ta technika klonování je realistická, kde, se, kde je realistické předpoklad, že se bude používat a kde je to také ekonomicky eh, proveditelné, takže nehovoříme o rybách ani o drůbeži. Pro vaši informaci chci říci, že u těchto dvou druhů ta, eko, ta metoda není ekonomicky životaschopná, takže proto jsme se domnívali, že není nutné do toho e, právního předpisu zahrnovat i tyto dva druhy. E, pak je zde další věc, na které se neschodneme, to je tedy zása, zá, zákaz spermatu a vajíček sklonovaných zvířat. My jsme se domnívali, že takový zákaz dovozu by vlastně omezil evropské šlechtitele, aby mohli využívat zárodečný materiál některých elitních zvířat. Další dotaz, ten se týkal rozsahu nebo vašeho návrhu rozšířit ten zákaz i na potomky klonovaných zvířat a také jste chtěli rozšířit zákaz i na maso, které pochází z potomků klonovaných zvířat. Měli bychom si připomenout, že potomci klonovaných zvířat už nejsou považovány za klonovaná zvířata jsou už to zvířata, která byla chována tradičními techniky. Takže je to třeba tak, že bylo použito sperma, bíků, pak tedy byla použito ta inseminace, a ta eh, ta, ta matka, ta samice tedy byla vlastně, to, to nebylo klonované zvíře, to bylo tedy tradiční zvíře. Pak je zde argument ochrany dobrých životních podmínek zvířat, to plně podporujeme, to To je dobrý argument, který ale si myslím, že vlastně opět se netýká vlastně těch potomků, které jsou už chovány s tradičním způsobem chovu. Dále, zákaz eh, masa z potomků klonovaných zvířat. Hovořili jste o tom, že spotřebitelé tedy mají určité obavy. Také jsme několikrát slyšeli odkazy na průzkumy Eurobarometru z roku 2008 a 2010. My eh, zcela eh, tedy souhlasíme s tím, že je důležité brát v úvahu eh, veřejné mínění, ale je také otázka, jak interpretovat tyto výsledky eurobarometru. Protože my jsme došli k závěru, že možná ti spotřebitelé, ti respondenti nebyli dostatečně informováni o tom, jak to vlastně vypadá s tou technikou klonování a jaký má, ta eh, dopad, eh, jaký má klonování dopad na ty další generace těch potomků. Několik poslanců rovněž upozornilo na dohledatelnost, na označování. Komise zde předložila návrh, který prošel diskusí. Označování prošlo testem proporcionality. Hovoříme tedy o, domnívali jsme se, že to označování, které by, že by tam měly být označovány i, ty, i to maso těch dalších generací potomků, že by to bylo příliš složité a příliš nákladné. Také jste proběhla jedna studie zadaná generálním ředitelstvím pro zemědělství. V této tudy se také ještě dále mm, posuzovaly tato naše teorie. To je tedy asi z mé strany zatím vše, co se týče reakce na komentáře poslanců a ještě mi dovolte předat slovo zástupkyni právní služby, která ještě může podrobněji pohovořit o právní stránce tohoto návrhu. Děkuji. Prosím, důvěřujte nám, že my opravdu jsme eh, se snažili ze všech sil reagovat na žádost parlamentu, abychom někde ve smlouvě našli nějakou možnou, nějaký možný právní základ. Evropská unie nemůže dělat všechno. Potřebujeme na to právní základ, pokud chceme jednat, pokud chceme něco dělat. Spravodajky se domnívají, že tento kombinovaný průzkum, eh, pardon, návrh, zejména také i to zahrnutí potomků klonů, ehm, hovoří tedy o tom, že můžeme využít článek 43 smlouvy jako právní základ. A my se ale nedomníváme, že je to možné. Zákaz klonování a zejména zakázání používání eh, spermatu, eh, sklonovaných zvířat a tak dále, to nemůžeme dát do té kolonky eh, racionálního využívání zemědělství. Takže my jsme využili vlastně právní základ, který se týká mm, mm, podpory technologií. Zde vlastně vycházíme z určitých eh, předpokladů toho, že spotřebitelé mají určité obavy. Omlouváme se, ale etické obavy spotřebitelů nejsou cílem společné zemědělské politiky, tak jak to o tom říká, jak o tom hovoří smlouva. Zde, pokud eh, pokud chcete hovořit o, pouze o tom, že existují etické obavy spotřebitelů, tak nemůžete se opírat o článek 43. Takže podle našeho názoru je to tak, že jedinou možností je využít článek 352, což je doložka o flexibilitě velice rádi se na to ještě jednou podíváme, velice rádi o tom budeme hovořit, ale musíme zůstat, eh, musíme si ponechat pouze ty pravomoce, které nám dává smlouva, nemůžeme je překročit. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji. Už nejsou žádné další otázky. V tom případě můžeme přistoupit ke schrnutí a znovu dám slovo našim dvěma zpravodajkám, aby vyjádřili závěrečné komentáře. Jako první má slovo paní Moj. Ne, paní Zomer pěša. Ne, tentokrát první paní Zomr. Zpravodajky se navzájem dohodly. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender, und herzlichen Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. Děkuji vám za vaše příspěvky. Zdá se, že tady opravdu panuje široký konsensus, všichni zdá se souhlasí s naším návrhem smlouvy a mnoho kolegů to také říkalo, prostě klonování nepotřebujeme. Můžeme eh, zcela konvenčním způsobem chovat kvalitní zvířata. A proto také právní služba nebo nechápeme naprosto, proč eh, právní služba komise řekla to, co řekla. Vy říkáte, že když zakážeme klonování, tak eh, ohrozíme pokrok v zemědělství. To je prostě nepochopitelné naproto, naprosto, protože tato technika zatím nefunguje pořádně a při konvenčním chovu se dosáhlo daleko většího pokroku a jedním z cílů zemědělské politiky, a to jsme také napsali v té společné zprávě, je brát v úvahu přání spotřebitelů. Takže nemohu souhlasit s tím, co říkala zástupkyně Eh, právní služby komise, jak říká eh, německé pořekadlo, tři právníci, čtyři národy, nádo, názory. Eh, správní služba parlamentu s vámi nesouhlasí a je tady celá řada precedentů k tomu, co jsme dělali s našimi zprávami, to znamená, že se dvě E, témata sloučí, není to nic nového a podle naší právní služby to není žádný problém. E, my v parlamentu jsme přesvědčeni, že etické výhrady spotřebitelů máme brát v úvahu a my tyto výhrady máme taky, co se týče ochrany zvířat a také, jak říkal Petr Líze, máme otázky týkající se aplikace této techniky na lidi. Já sama jsem agronomka, takže tomu celkem rozumím, znám jednotlivé techniky a všechny techniky eh, eh, pro reprodukci zvířat, jakmile byly eh, do, vy, vy, jaksi zdokonaleny, tak se přistoupilo k jejich aplikaci na lidi. A to bychom neradi tedy, aby nastalo také u klonování. Takže do toho se pouštět nechceme, protože klonování není ve světě nic nového. A tato technika je čím dál tím rozšířenější, přestože stále ještě nefunguje, způsobuje obrovské utrpení zvířat a proto je potřeba už opravdu být striktní a je třeba si také pospíšit eh, s perspektivou T-typu. A teď, eh, abych odpověděla na otázky kolegů a komise, ohledně typu. Právě tyto, tato přísná pravidla musíme zavést právě kvůli typu, abychom v typu pak nenašli něco úplně jiného. My jako Evropská unie máme právo být odhodlaní a prostě jasně říci, že to nechceme. A dělá se to se spoustou jiných výrobků, Stále se u našich, v našich zákonech vyskytují zákazy a opatření, že dovoz musí respektovat evropskou legislativu, tak na tom není nic divného. A v případě T-typu je třeba také mít jistotu, že klonování eh, se v Evropské unii nezabydlí. My to prostě nechceme. Hovořili jsme o vystupovatelnosti, hovořili jsme o tom, že je to složité eh, a kolik generací na a jak, že to může fungovat a podobně. No, já jsem přesvědčená, že to fungovat může, je to jenom otázka dobré vůle. Samozřejmě jsou to dovozci, kdo musí v tomto případě jednat. Samozřejmě nejsou jednoznačná pravidla dokumentace chovu, ale možná by to mohlo zemědělce povzbudit k tomu, aby tak činili. Ehm, globalizace postupuje mílovými kroky, tak můžeme třeba začít a říct si a dohodnout se a říci si, že je potřeba stanovit jednotná pravidla v této oblasti. A kdo chce dovážet do Evropské unie, prostě ta evropská pravidla musí dodržovat. Výzkum my zakázat nechceme, výzkum v oblasti klonování. A to chci říct tedy těm kolegům, kteří o tom hovořili. Všechno, co se týká výzkumu, rezistence, to by bylo povolené, podobně jako by bylo povolené také e, provádět výzkum a využívat klonování pro záchranu ohrožených druhů. Co se týče konkurenčních nevýhod a výhod, to je další téma, které tu zaznělo a o kterém také hovořila komise. Ano, velké chovatelské organizace říkají, že v Evropě v živočišné výrobě budeme silně znevýhodněni eh, v oblasti konkurenceschopnosti, když se nám zakáže dovoz semene ale já si myslím, že ta nevýhoda není zas tak veliká. Naopak si myslím, že bychom měli i v budoucnu sázet na konvenční zemědělství a to nám také e, pomůže zachovat si podíl trhu. Oni, američtí spotřebitelé klonování, také nemají rádi a e, studie, které se na to zaměřily, to dokazují. A myslím si, že jako Evropská unie, která je unii hodnot, musíme obhajovat eh, tyto hodnoty, které figurují v Lisabonské smlouvě a musíme ty hodnoty také ukazovat směrem ven a ukazovat, že to prostě obsahuje určitá rozhodnutí, která spočívají na etických základech. Nám jde o to, abychom respektovali vlastní hodnoty a nechceme eh, je eh, prošustrovat a to ani v, v rámci globalizace nebo obchodních dohod s jinými zeměmi. Takže děkuji mnohokrát všem kolegům, kteří vystoupili a poprosím vás, abyste eh, jak si byli jednotní, je to velice důležité, hlavně vůči radě. Děkuji, jedno tylko uvag. Děkuji. Jen jedna taková připomínka. Právníci z komise ale hovořili o jiném článku smlouvy, na který se můžeme odvolat, takže to nezavrhli. Tak je třeba vzít v úvahu také tuto informaci. Paní poslankyně Moj, prosím. Grazie. Allora, io vorrei rispondere. Děkuji. Ráda bych reagovala na to, co zde říkala paní kolegyně Aguilera. Vy jste zmínila agenturu EFSA a řekla jste, že EFSA provádí vědecká hodnocení. A než jste to pronesla, přečetla jste si všechna prohlášení a stanoviska EFSA? Já vám to říkám, protože kdybyste to udělala, tak byste si všimla, že co dělá EFSA? Přes VP sbírá různé publikace, které se víceméně týkají tohoto tématu. Například z roku 2010 tam formulovala EFSA své stanovisko na základě dvou studií, které byly prováděny 12 měsíců. A příští rok se vzala EFSA ještě další studii, kde byly používáni králíci a japonská kráva. A dokonce ty studie trvaly už 20 měsíců. Kdo nás bude chránit? Kdo nám zaručí, že s postupem let se neobjeví patologie, které za 20 měsíců EFSA na webu prostě nenašla? Všichni známe případ šílených krav. Víme, že inkubační doba je 15 až 20 let. A potom teprve dojde k onemocnění a postihne to i občany. Ale za těch 20 let se na nás obohatily firmy. A také chci reagovat na vystoupení zástupce komise, který říkal, že ty potomci přicházejí na svět tradiční cestou, takže nepůsobí problémy a jsou zcela bezpeční pro zdraví občanů. Kdybyste se lépe podívali na ten eurobarometr, tak občané sami od sebe bez informací jsou zcela zděšeni klonováním a tím, že by se na jejich stolech mohlo objevit klonované jídlo, kdyby do detailu věděli, co to znamená epigenetická mutace, kdy mutace DNA často vede k mutacím na úrovni represivních genů a mohou způsobit tedy další genetické choroby, tak si myslím, že by občané byli ještě více proti. Možná by 99,9% bylo proti této technice. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já všem děkuji. Děkujeme zpravodajkám Děkujeme všem, kteří zde vystoupili. Bylo odvedeno opravdu hodně práce. Pokud je o harmonogram, tak lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24. dubna do poledne, takže ještě jedno 24. duben 12 hodin. Projednání pozměňovacích návrhů 26. května a společné hlasování na výborech 17. června a uvidíme, jak to dopadne na plenárním zasedání. Ještě jednou všem děkuji, mám ještě minutku času. O minutu požádal pan Glozes, prosím. Mono 10 δευτερόλεπτα. Όλη η συζήτηση για την κλωνοποίηση. Děkuji. Já ani nepotřebuju celou minutu. Proběhla zde zajímavá rozprava o klonování. A já jsem jenom chtěla říct něco o řeckém parlamentu. Řecký parlament řeká, že není spokojený s tím, jak se k řekům chová Evropská unie. Děkuji. Děkuji bez komentáře, takže já děkuji vám všem, přeji vám šťastný návrat domů a ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na této zprávě. Myslím si, že opravdu možno gratulovat a děkuji paní místopředsedkyni.